hat natürlich einen ganz konkreten Hintergrund. Má to samozřejmě konkrétní důvody. My v výboru pro obchod eh, otázku legitimity a směřování obchodní politiky eh, projednáváme a dostali jsme nové, nebo máme nové sdělení Evropské komise o novém přístupu v obchodní politice, která eh, má název Trade for All. A základní přístup tohoto dne pro obchodní, obchodní politiky je samozřejmě posoudit, jak jsme na tom, jak se, jak tato obchodní politika se projevuje v konkrétní praxi a jaké perspektivy přináší. To samozřejmě mm, ehm, je na tom pozadí, že máme poměrně rozporuplnou situaci. Máme velké úspěchy, které ehm, svět, celosvětové zahraniční politiky a na druhé straně máme třeba mm, konfliktní minerály, kdy eh, jsou, kdy eh, kdy jsme prosazovali tu hodnotově orientovanou obchodní politiku na druhé straně, ale populistické síly Británii, jinde jsou proti, argumentovali proti obchodní politice hm, prospěch Brexitu ve Spojených státech se nyní stal prezidentem člověk, který explicitně eh, formuloval minimálně ve volební kampani eh, protekcionistickou politiku. A eh, v našich vlastních městech lidé šli, šli do ulic proti obchodní politice. Mm, obchodní politika dnes není věc sama, není samozřejmě, má je teda víceméně akceptovaná jako způsob života, ale e, současně klade značné významné výzvy. V souvislosti s globalizací, která postupovala rychle v posledních letech, e, jenom pár aspektů, dámy a pánové, v roce 1980 a dnes se Eh, globální eh, pro, eh, produkt zvýšila se 150 Obchod, objem obchodu se zvýšil o 900 Globální investice zahraniční investice se zvýšily o 2500 takže to je značné rozšiřování globalizované ekonomiky. A také způsob se změnil. Dříve se směňovaly produkty, dnes jde o globální hodnotové řetězce. 70 globálního obchodu jsou v rámci eh, hodnotových řetězců a jenom 30 hotové, jsou hotové produkty. To samozřejmě má důsledky na organizaci eh, toku investic a právě Evropa je velmi závislá na výměně Zboží jsme závislí tedy na exportu i na importu. 20 podílu exportu jsou importy, tedy je to, velká, je to velmi propletené. Všechno spolu souvisí a když si toto uvědomíme, tak je jasné, že v obchodní politice Eh, musíme jednat nejenom o otázkách cel, ale také standardů ochrany spotřebitele, práv pracujících, udržitelnosti. Právě v posledním roce jsme schválili uh, udržitelné rozvojové cíle. Všechno to musíme integrovat do obchodní politiky, která bude utvářet globální svět. To je rozhodující otázka. Mm, ten pocit, že se děje něco nekontrolovaného, ehm, lidé jsou skeptičtí vůči globalizaci, proto je důležité eh, vytvářet standardy a pravidla pro globalizovaný svět. Pak se tady naskytá automaticky otázka kompetencí. Od Lisabonské smlouvy máme, ehm, nám přísluší tedy, jako komunitárním orgánům eh, role zhodovat obchodní politice a já nechci být veden regionálními zájmy a znovu renacionalizovat tuto obchodní politiku, protože to vede k fragmentaci obchodní politiky a podkopává integrační projekt Evropské unie. Že i tady se musí bilancovat e, samozřejmě také se musíme zamyslet nad tím, jak postupy urychlit, aby se ty procesy mohly utvářet tak, aby Evropská unie byla schopna jednat a utvářet ty, spolu utvářet ty věci, aniž, a to je rozhodující pro nás jako pro parlament, aniž bychom omezovali demokratické pravomoci. Právě když nemluvíme o clech, standardech a um, Eh, právech pracujících, tak tady je důležité, abychom vedli široký diskurs s celou společností. A tady se musíme zamyslet nad odpovědností národních vlád. Na jedné straně máme uh, eh, 28 vlád, kteří, které rozhodují a v mm, průběhu toho procesu k ratifikace Mám pocit, že nyní komise a parlament jsou zodpovědné. A 28 vlád najednou ne. Když chápeme obchodní politiku jako komunitární záležitost, tak je nutné, abychom demokratické rozhodovací procesy ofenzivně hájili a vedli diskuse o tom, jak demokratické struktury eh, je možné oživit. A k tomu eh, je potřeba zajistit transparentnost. A tady mm, parlament i komise v posledních letech dosáhly značných úspěchů, zlepšení transparentnosti jako v rámci legislativy, eh, při zveřejňování základních dokumentů, tedy i mm, je jasné, že chceme, aby, chceme utvářet globalizaci v zájmu občanů, chceme stanovit standardy, chceme to dělat demokraticky, nechceme spochybňovat evropskou identitu a Chceme zajistit transparentnost. Tak, aby obchod nebyl volný, ale spravedlivý, aby byl v zájemu lidu. O tom dnes budeme diskutovat. Legitimita směrem dovnitř, směrem ven, jednoduch, jednotné instituce, tak, abychom byli na špičkové úrovni. To děláme jenom, nejenom tady v této místnosti, ale Mm, také mm, dáváme příležitost lidem, aby to sledovali web streaming, dostáváme, web streaming dostáváme um, reakce na Twitteru, Trade Policy Day je adresa, všichni jsou pozváni k diskusi, tak, abychom měli input směrem zvenku. My jsme plánovali mm, dnešní diskusi eh, organizovat ve dvou blocích. První byl otázka EU, utváření globalizace v globálním kontextu. A druhý, druhá část se týká spíše interní, struk, interní struktury legitimizace této práce. Pan Winkler a já se pak s vámi o to podělí a pan Winkler povede první kolo, já to druhé. A to je, to stačí na úvod a teď předám slovo kolegovi. předsedo, paní komisařko, vážení hosté, vážení zástupci důležitých institucí e, s velmi důležitou úlohou v globální ekonomice i v globálním obchodu. Pro mě je velkou ctí, že mohu moderovat tuto část rozpravy dnešního odpoledne. A když dovolíte, tak já začnu jedním nebo možná dvěma e, přiznáními když jsme plánovali tuto schůzi, tak jak to řekl předseda, eh, my samozřejmě diskutujeme často s komisařkou Cecilí Malstrom, eh, která právě prezentovala novou obchodní strategii EU eh, u výboru INTA. A my jsme si řekli, že by bylo velice dobré, kdybychom zorganizovali takové posouzení, takovou zpětnou vazbu výměnu názorů rok poté, co byla předložena nová strategie EU pro obchod. A když si srovnáme situaci, můžeme říci, že za toto období se e, svět hodně změnil od doby, kdy byla prezentována nová obchodní strategie EU. To je mé první takové konstatování. A druhé konstatování, než začne samotná diskuse, chci říci, že jsme eh, s panem Langem diskutovali o věcech a on um, konstatoval, Cecilia Malström, komisařka EU pro obchod, je tady zástupce generálního ředitele VTO pan Brauner, je tady ředitel pro Evropu eh, v Mezinárodním měnovém fondu Jeffrey Franks a pan Ken Ash, který je ředitelem eh, ředitelství pro obchod a zemědělství v OECD. Já všechny tyto řečníky velmi srdečně vítám, děkuji jim za účast a začneme hned tím, že dáme slovo paní komisařce Malstrémové Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení účastníci panelu, dámy a pánové, dobré odpoledne. Děkuji vám za to, že jste zorganizovali tuto diskusi. Je to opravdu aktuálnější, než jsme si vůbec kdy mysleli, když se rozesílali eh, pozvánky, tak jsme netušili, jak to bude aktuální věc. Obchod, eh, jak byl tady již zaznělo, je velice aktuálním tématem, já si to upřímně myslím a také se to stále potvrzuje, ale lidé nejsou proti obchodu, lidé vidí, že obchod je velice důležitý, přináší růst a investice, ale je tady i řada eh, skeptických názorů o obsahu obchodu a dalším věci spojenými s obchodem. Čili to jsou dvě témata, která jste si dnes eh, zvolili. To je tedy eh, tvorba globální obchodní politiky a Klíčem eh, vytváření eh, nebo spoluvytváření globalizace je také eh, důležité z hlediska, aby lidé měli pocit, že se na tom podílejí. To Děkuji, paní komisařko, za vaše myšlenky a za informace, o které jste se s námi podělila a o které se pravděpodobně, nebo tedy pravidelně dělíte eh, s výborem pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu. A teď dám slovo zástupci VTO, ale ještě předtím všem připomenu, že VTO sehrává zásadní roli ve světě obchodu, ať už ve starém nebo či novém světě obchodu. A tady v Evropském parlamentu máme vysoký nebo velký konsensus a podporujeme myšlenku, že multilaterální obchodní systém, který je stělesněn v podobě VTO, je tím nejlepším otevřeným systémem, který je založen na pravidlech. Také překládáme velký význam parlamentní dimenzi VTO. A já mám pocit, že tento význam jen poroste protože my potřebujeme posílení a záruky demokratické legitimity globálního obchodu. A s těmito slovy bych rád předal slovo panu Karlu Braunerovi, který je zástupcem generálního ředitele VTO. Děkuji, pane předsedu Lange, vážení poslanci, paní komisařka Malstrémová, dámy a pánové, děkuji vám, že jste mě pozvali na Dny obchodní politiky v Evropském parlamentu. Tyto dny se odehrávají v okamžiku, kdy obchod a obchodní dohody především jsou mnoha lidmi vnímány jako něco, co přináší různé negativní dopady. To jsme jasně viděli v tom boji, který se týkal dohody CETA a samozřejmě také v předvolební kampani v USA. Proto jsem velmi rád, že mohu zopakovat eh, náš pevný závazek, že budeme spolupracovat eh, s parlamenty, abychom podporovali lepší porozumění toho, co je ve hře. Vaše role jako parlamentu, jak už zde zazněla, je zásadní. I v dobách globalizace je veškerý veškeré podnikání lokální. Máte vztah k lidem ve svých místních volebních obvodech, okamžitě jste konfrontováni se skutečnými a vnímanými dopady obchodu a obchodních dohod. Vaše role ve vysvětlování složitostí mezinárodních jednání a plusů a mínusů vícestranných dohod je v tomto směru zásadní. Debata o obchodu a globalizaci musí vzít v úvahu obě strany argumentu. Přínosy obchodu a globalizace, ale také výzvy, které obchod a globalizace lidem přináší. Pouze prostřednictvím informované debaty se můžeme vyhnout riziku nechtěného protekcionismu. Lidé si pletou dopady liberalizace obchodu s technologickým pokrokem. Mohu se s vámi podělit eh, o příklad ze své vlastní zkušenosti. 12 let jsem byl německým členem ve výboru pro obchodní politiku. Jednou jsem přijel do Bruselu a měl jsem instrukce bojovat za to, aby byly zachovány vysoká cla z velkých televizorů. Oucách totiž byla založena nová továrna a evropský výrobce přesvědčil moje vládu, že potřebuje ochranu proti azijské konkurenci a že potřebuje být chráněn velmi vysokým clem. Dovolte, abych vám řekl, že ty televize byly opravdu velké, nejen široké, ale také hluboké. Měly obrovskou hloubku, protože pro velké obrazovky bylo potřeba spousta trubek, byla to stará technologie, výrobce investoval do staré technologie, prostě neudržel krok s technickým pokrokem. Tuto investici nemohla zachránit žádná obchodní opatření. Nic by nedokázalo udržet výrobu takovýchto televizorů při životě. Další příklad. Náš hlavní ekonom ve VTO, američan, poukazuje na to, že miliony amerických řidičů kamionů jsou v ohrožení, že ztratí práci. Až kamiony začnou jezdit na dlouhé vzdálenosti bez řidiče. To bude pro ty lidi velmi bolestné. Měli by dostat podporu, aby se přizpůsobili nové situaci ale tyto nástroje neposkytne obchodní politika. Obchodní politika nemůže být z toho obvinována, nemůže ani pomoci. Jsou zde hranice tomu, pro to, co může politick, obchodní politika dosáhnout. Ale obchodní politika může dosáhnout věcí, které jsou Evropskou unii využívány na maximum. My jsme si pozorně prostudovali Trade for All, obchod pro všechny. Evropská unie přesouvá obchodní politiku na vyšší úroveň, nejde pouze o otevření trhu. Je mi líto, že většinou hovoříme o dohodách o volném obchodu. Ty dohody už dnes nejsou jen o volném obchodu. A já ani nejsem z organizace, která představuje organizaci volného obchodu, ale prostě je to obchodní organizace. Nám nejde jen o dohodu o volném obchodu. My nabízíme rámec, který nabízí předvídatelnost a právní rámec, právní jistotu. Velká část naší práce je věnována standardům, pokud jde o věci, jako je SPS a TBT. Demonstrace proti obchodu, které teď doprovázejí všechny aktivity EU v oblasti obchodu byly dříve namířeny proti VTO. To bylo v těch dobách, kdy vícestraná jednání byla jediným fórem pro obchodní politiku. Teď se zdá, že bilaterální dohody zasahují do života lidí příměji. VTO se vzdá být vzdáleno, ale pocitujeme solidaritu s těmi, kteří teď musí vysvětlovat obchodní politiku znepokojenému publiku. Musíme vytvořit důvěru, vyvolat v lidech důvěru, že obchodní politika se snaží utvářet globalizaci tak, aby byla přínosná pro všechny. Přístup EU založený na hodnotách by to měl umožnit. Trade for all je důvěryhodný závazek dosáhnout trvale udržitelného rozvoje všude ve světě, vysokých standardů pro bezpečnost a životní prostředí, zachování veřejných služeb a politického prostoru. Je pravda, že Trade for All to říká velmi jasnými slovy, ale není to nějaká nová položka evropské politiky, protože to pozorujeme i ve VTO. Ve VTO máme také postup, který je založen na hodnotách a ten se jasně projevil také v tom, jak se EU chovala na mnoha pracovních skupinách o přistoupení nových členů. Evropská unie využila páky těch přístupových jednání, aby noví kandidáti museli dodržovat standardy. To někdy prodloužilo podstatně jednání, ale já si myslím, že to bylo ku prospěchu všech. Když v roce 2006 Evropská unie přestala být posledním poslušným účetníkem vícestraného přístupu a pouze vícestraného přístupu, aby tedy zahájila nová bilaterální jednání prošla velmi dlouhým obdobím, které nepřineslo žádné konkrétní výsledky. Teď jsme právě slyšeli, že se zdá, že se toto období chýlí ke konci a teď z toho začínáme tedy sklízet ovoce. Další země, které jednali třeba s členskými státy ASEANu, uzavřeli jednání dříve, protože byly méně ambiciozní. Nejen pokud jde o produkty, které byly pokryty, ale také pokud jde o zavádění určitých hodnot. Takže by mohlo být eh, správné říci, že ve svých jednáních Evropská unie přistoupila na to, že jednání povede delší dobu, ale bude to ve prospěch přístupu, který bude založen na hodnotách. Dobré myšlenky většinou předbíhají svou dobu příkladem toho jsou singapurské otázky. Evropská unie propagovala, musela se jich vzdát v Cancunu a teď se znovu objevují na scéně. Obchod a investice jsou příkladem. Teprve teď eh, lidé plně chápou jejich význam pro rozvoj a začínají jim dávat také prostor na více strané úrovni. Je to možná také vedeno zkušeností získanou v bilaterálních jednáních o obchodních dohodách. Evropská obchodní agenda je tedy vítána ve VTO, protože dláždí cestu příštímu multilaterálnímu přístupu. Bilaterální a regionální obchodní dohody by se nakonec mohly ukázat jako skutečné stavební kameny pro vícestrané dohody. Program, který je dnes předložen, nese název Evropská unie jako tvůrce globální obchodní politiky. A já bych za to jenom dodal vykřičník. Děkuji vám za pozornost. Uh, thank you, thank you very much for this děkuji, děkuji za tento příspěvek. Jsem si jist, že mm, diskuse bude poměrně živá. Ale ještě předtím máme dva eh, důležité příspěvky z od eh, VTO se přesuneme k IMF. Obě instituce spolupracují, aby zajistili eh, fungování globálního obchodního platebního systému. Žijeme v propojeném světě a role IMF v obchodu nelze dost dostatečně docenit. Takže slovo dostane pan Jeffrey Franks, eh, ředitel kanceláří IMF pro Evropu. Děkuji, děkuji vážení poslanci, paní komisařko, vážení hosté. Eh, je mi ctí, že se mohu zúčastnit dnešní schůze. Ehm, ehm, Christine Lagarde, předsedkyně IMF, ehm, Mm, stanovila cíl, že budeme v rámci parlamentní sítě, tedy oslovovat občany v Evropě. Velice si ceníme naší spolupráce s Evropským parlamentem i probíhající eh, spolupráci s Evropskou parlamentní výzkumnou službou. Eh, tato akce eh, probíhá v klíčovou chvíli. Konsenzus mezi ekonomie je, že svobodný obchod je dobrý pro ekonomiku. Mezinárodní obchod je důležitým motorem ekonomické prosperity. Výměnou zboží a služeb přes hranici je možné nejlépe alakovat stroje, podpořit růst a možnosti pro spotřebitele. Po mnoho let toto přesvědčení bylo podpořeno širokým politickým koncensem. Tato politická podpora, která vyplývala z katastrofální zkušenosti s protekcionismem během Velké deprese v 30. letech, eh, přinesla základy jak pro Evropskou unii, eh, prostřednictvím Evropského společenství a oceli v 50. letech a pak eh, díky mezinárodních organizací jako VTO a IMF VTO zde v Evropě dochází k váření eh, vnitřního trhu. Také eh, dochází k celosvětovým dohodám v rámci GATT a VTO. Ale tento konsensus se nyní otřásá. Doha eh, kolo v rámci VTO e je nedokončeno již desetiletí. Eh, odpor nedávno uzavřené dohodě CETA s Kanadou byl velký, opozice eh, nadcházející eh, dohody TTIP ještě větší na obou stranách Atlantiku, především z, ve světle včerejšího výsledku voleb. Ehm, dohoda Transpacifická dohoda v USA a dalšími dohody čelí odporu v americkém kongresu. Tady v Evropě se také hovoří o tvrdém Brexitu, což by byl krok směrem pryč od eh, volné výměny zboží a služeb. Současně vidíme také pokles eh, růstu z celosvětového obchodu po desetiletích vysokého rychlého růstu od roku 2012. Růst ehm, obchodu byl pouhých, eh, pouhá 3%. To je méně než polovina obchodu z minulých třech desetiletí. Co se děje? Podle nedávného výzkumu um, IMF uh, až tři čtvrtiny poklesu reálného obchodu od roku 2012 ve srovnání s pěti lety před finanční krizi lze odůvodnit slabším ekonomickým růstem, především nižším investicím. Další faktory, které také ovlivňují růst obchodu, snižují reálný import o 1,3 eh, eh, čtvrtiny procenta každý rok, včetně eh, pokroku liberalizace, která se zpomaluje, protekcionistická opatření se zvyšují, nejsou nové politické iniciativy na snižování nákladů, postupně rostou netarifní bariéry od globální trhy. To by mohly být, mohla být další rizika pro obchod. Také méně relokací produkčních řetězců Vytváření přeshraničních produční řetězců se zpomalila, snižují se e, rozšiřování e, obchodu, které souvislí s dodavatelskými řetězcemi. Je těžko říct, zda příležitosti byly vyčerpány nebo zda e, jim brání tlaky politik narušujících obchod. Vzhledem k omezeným oživetím globální aktivity v příštích pěti letech pomalý růst pravděpodobně potrvá. Ale i když se ekonomika nakonec oživla, oživí, tak obchodě asi nebude taková rychlost růstu jako před finanční krizí. Pokud nebude spolupráce v oblasti politiky a budou se dále vyvádět eh, globální hodnotové řetězce. Růst v Číně a mnoho dalších řetí, řet, zemích je nyní nižší než předtím, než e, došlo k technologickému pokroku. Na, to je ekonomika na politické straně roste nespokojenost v mnoha zemích světa ehm, ehm, mezi skupinami, kteří mají pocit, že eh, prohrávají v moderní ekonomice. I když eh, svobodný obchod eh, má větší zisky než ztráty, tak, tak produkuje ztráty. A ti, to, ti, kdo utrpěli ztráty, nebyli kompenzováni. Nebyla dostatečná ochrana Ehm, proti využívání volnému obchodu, vyhnout se striktnější ekologické regulaci a nebo eh, adekvátní ochraně pracovních podmínek a mest. Ironie současné opozice těmto novým dohodám je, že, jak řekla paní komisařka Malstremová, že vyjednavači dohod jako CETA, TTIP a TPP se ponaučili z minulosti a začlenili větší zdravotní bezpečnostní i pracovně právní ochranné klauzule do těchto nových dohod. Ale opozice se staví proti tomu, aniž by se podívala na detaily těchto dohod. Co tedy dělat, abychom podpořili rychlejší růst obchodu? Vzhledem k eh, nedávnému pod, poklesu, který souvisí s chabým ekonomickým růstem, tak řešení problému růstu by mělo být hlavním odpovědí. Vyšší růst by vytvořilo takový e, virtuální kruh, který by Eh, stimuloval další zisk produktivity. Firmy by získaly eh, lepší eh, přístup k lepší kvalitě díky obchodu a tak dále. Dále je prostor pro další snižování nákladů a tak nastartovat nové, nový rozvoj globál, globálních dodavatelských řetězců, snížením tarifů, um, ratifikací závazků podle eh, obchodních dohod a vytvoření, dosažení pokroku v oblasti doha, jednání Doha. Eh, reformy se zaměřují na oblasti jako regulační spolupráce, snižují překážky, využívají komplementarity mezi přeshraničními investicemi a obchodem a nové dohody jako CETA právě dělají přesně toto. Na jednotném trhu EU tyto věci již byly dosaženy. A jako takové EU je důležitým příkladem, jak by mohla vypadat budoucí obchodní politika v jiných oblastech světa. Komplexní obchodní dohody, eh, vyjednán, které byly vyjednány a vyjednávají se mezi EU a státy jako Kanada a USA, jak zmínila komisařka Malstremová, také slibují nové globální standardy v těchto oblastech. Eh, abychom zachovali výhody obchodní integrace, tak politici by měli řešit problémy pracujících a průmyslu, které mají problém se přizpůsobit větší konkurenci a tuto transformaci usnadnit, jako eh, dostatečné sociální eh, sítě, programy na rekvalifikace a geografické i profesní mobility díky mm, vynikajícímu vzdělávacímu systému i sociálními sítěmi Evropa je nejlépe schopná řešit tyto výzvy obchodu a jít příkladem ostatním, jak dobře řídit obchod ve prospěch všech občanů. Svět byl tvrdě postižen velkou recesí, kterou jsme nedávno zažili a mnozí jsou frustrováni velmi pomalým oživením. Ale odpověď není obrátit se zády k politice, díky které je Evropa prosperující, stabilní, ekonomicky integrovaná. Tyto stejné politiky pomohly také eh, dostat miliardu Číňanů eh, z bídy během poslední hm, čtvrtiny století a zlepšili životní podmínky pro miliony lidí v východní Africe, Latinské Americe a dokonce i v Africe. Jak eh, citoval pan Winkler Boba Dylena, tak já budu pokračovat v tom citátu Eh, v písni Times are changing Bob Dylan říká, pokud eh, stoupá voda a jste mokrý, tak začněte plavat nebo klesnete jako kámen na dno. Nemůžeme si zůstat, dovolit zůstat stát, když musíme začít zůstat, musíme začít plavat. Jak eh, řekla moje šéfka Christine Lagarde nedávno, některé proudy možná jdou proti nám a nyní je čas na to, abychom eh, Nyní je chvíle, kdy právě potřebujeme větší ekonomickou spotřeb, spolupráci, abychom čelili problémům, kterým čelí svět, a ne menší. Děkuji. Děkuji za váš příspěvek a děkuji i za tyto vize budoucnosti, které, eh, věřím, sdílí mnoho našich, mnoho našich kolegů. Nyní dám slovo Mm, významným zástupcům Evropského parlamentu, komise a dalším. Komisařka Malsmrovová zmínila konfliktní minerály. Ano, to je dobrý příklad e, otázky, která e, se opírá o, jejíž řešení se opírá o expertízu OECD. Pan Ken Ash je ředitel e, E, ředitelství pro obchod a zemědělství OECD. Pane Až, máte slovo. Děkuji. skeptický přístup ze strany, eh, ze strany eh, veřejnosti. Ukazuje se v řadách veřejnosti frustrace. Eh, jsou tady velké vrstvy, které mají pocit, že vlastně propásly možnost cestách a obchod eh, ovlivňuje náš každodenní život. Jsou to eh, potraviny, jsou to léky, chytré telefony, možnosti komunikace, to všecko eh, se z rozšiřuje prostřednictvím obchodu a bez obchodu by to takto nevypadalo. My bychom se tedy měli snažit nějak s ním smířit skepticismus veřejnosti skeptici mají v určitém slova smyslu pravdu. E, jsou tady výhody z obchodu, ale ty výhody nejsou pro všechny. A všechny výhody také nejsou pocitovány okamžitě. A e, teď e, můžeme říct, že to má různé dopady na jednotlivce, různé dopady na regiony a různé dopady na různé země. Jsou někteří, kteří nemají dostatek schopnosti smyslech eh, mají skeptici, eh, se, se skeptici mílí, eh, protože uzavírat se obchodu by znamenalo uzavírat svou zemi těm pozitivním věcem obchodu a novým možnostem. Protekcionistická opatření nechrání jednotlivce, ani regiony, ani firmy. Naopak jim přinášejí náklady a také jim brání v investicích, to znamená brání jim v nových příležitostech a v růstu mnoha slova smyslech je tady ekonomický konsensus. Otevřené ekonomiky rostou rychleji než zavřené ekonomiky. Eh, platy, pracovní podmínky jsou prakticky všude lepší v těch firmách, které se podílejí na obchodu, než ve firmách, které se nepodílejí na obchodu. Obchod v minulých desetiletích pomohl milionům lidí dostat se z chudoby. Ale také se v něčem mílí a sice eh, není možné tvrdit, že obchodní politika automaticky je prospěšná pro úplně každého. Eh, jsou tady mm, eh, otázky environmentální politiky, práv pracujících. Tady musíme uznat, že obchod může fungovat pozitivně pro všechny pouze v případě, že vláda je doplňuje obchod náležitými politikami, aby vše mohlo fungovat efektivně. To zahrnuje taková opatření, jako je sociální ochrana, flexibilní trh práce, vzdělávání, odborná příprava, eh, infrastruktura a tak dále. Obchodní politika eh, nemůže fungovat ve váku. Musí být eh, součástí celého velkého systému domácí vnitřní politiky. Co mohou dělat vlády? Celou řadu věcí. A Jeffrey tady hovořil o některých ekonomických jako měnová politika, tam už se asi více udělat nedá, v celé řadě zemí je určitý fiskální prostor, který by mohl být použít pro eh, potvoření produktivních pracovních míst a pro přinesení určitého zisku. Ale vlády mohou dělat ještě další věci. A dvě z nich chci uvést. Eh, a není možné vybrat si jen jednu z těch dvou. Musíme uplatňovat oboje. A to už bylo také uvedeno že vlády mohou více klást důraz na snižování eh, zbytečných nákladů na obchod, protože někdy vlády takové zbytečné náklady vytvářejí. To znamená zabránit novým protekcionistickým opatřením, zlepšit eh, také neefektivní celní postupy, které existují na celé řadě hranic a mohou také eh, zrušit disproporční, neefektivní a zbytečná opatření, například celé řadě e, služeb. Ale současně vlády musí také provádět reformy domácí politiky, které reagují na konkrétní příležitosti a na konkrétní výzvy, které existují v různých zemích. E, to se celkem jasně uznává, ale e, podle jsou různé recepty. Někdy je třeba klást důraz na zlepšení kapacity firm i pracovníků reagovat na příležitosti dovedností pracovníků. V jiných zemích zase by to mohla být spíše eh, sociální zabezpečení, eh, odborná příprava eh, během pracovní kariéry a tak dále. To celé je celý takový balíček různých politik, které je třeba oplatňovat simultánně. To vše může být prováděno na národní úrovni, ale vlády se mohou také pokusit dojednat, a také to ostatně dělají, právně závazné regionální Eh, zejména eh, mnohostrané obchodní dohody. Eh, to trošku chybí v těch národních politikách a my bychom právě chtěli, aby to takto fungovalo a zlepšila se transparentnost pro zahraniční investory, ale také, aby to podpořilo celou řadu účastníků a rozšířilo to šířeji výhody z obchodu. Takže souhrný přístup k těmto těmto dohodám může rozptýlit obavy veřejnosti o tom, jaké jsou vlastně výhody eh, z mezinárodního obchodu a také to může eh, prosadit eh, normy, které jsou v mezinárodním obchodu tak důležité. A já už budu končit. Místo, abychom se snažili zastavit obchod, tak bychom naopak měli tlačit na to, aby tady byl inkluzivnější, konsistentnější balíček eh, obchodních, investičních a vnitrostátních politik, eh, aby eh, tady mm, ta situace přinášela inkluzivní růst a přinášela výhody pro více lidí. Nejlepší varianta to je právě multilaterální eh, fórum v rámci VTO a je to také celá řada iniciativ, eh, regionálních a mezinárodních eh, iniciativ. Například CETA, dohoda, která tady byla již zmíněna, je takovým příkladem, ale vlády mohou postupovat i na národní úrovni. Neschopnost postupovat vpřed tak, jak jen je to možné, to nebude kompenzováno tím, že byste se omezili pouze na vnitřní politiku. A já tímto konstatováním skončím. Děkuji. Eh, děkuji vám za tato vystoupení. A teď se obracím na členy výboru INTA. Pokud mají poznámky či otázky, tak eh, eh, nejdříve se obracím na koordinátory, tak jak je to u nás obvykle, abychom měli jistotu, že budeme mít dost času Eh, na odpovědi od panelistů, tak navrhuji, eh, aby vystoupení nepřekročily dvě, dvě minuty, prosím. Tak za EPP náš kolega. No, thank you very much. Christopher Fielner. Děkuji. Tato důležitá debata se vede opravdu ve vhodném čase. Myslím si, že je to globální výzva. Dnes zde vzniká více než kdekoliv jedny otázka protekcionismu a nacionalismu. Tady pan Rubio označil Trumpa silným mužem ze třetího světa. Myslím, že teď bychom o něm hovořit neměli, nicméně je to prostě příklad takového nacionalistického lídra. Teď jde o to, co uděláme. Budeme bojovat proti těmto myšlenkám, anebo je budeme dále šířit. Já mám někdy pocit, že globalizace je obvinována ze všeho pod sluncem víceméně. Ale nemusí to být pravda. A já si říkám, že hodně těch distribučních efektů, o kterých tady debatujeme, možná bychom měli vést debatu o měnové politice, kterou jsme nedávno uplatnili a o jejich dopadech. To jsou věci, o kterých lidé nehlasují, ale hlasují o obchodní politice. My jako politikové bychom možná měli věnovat více pozornosti měnové politice. Za druhé, bylo dobré slyšet, že Evropská unie je lídrem v obchodní politice, že jsme postoupili rychleji než ostatní, pokud jde o komplexní obchodní dohody a tak dále. Osobně si myslím, že my jsme byli už tak moc vepředu, že teď začínáme opouštět ty dobré myšlenky, kterých jsme se dřív drželi. Teď jsou ty dohody tak hluboké a komplexní, že už jsou nepochopitelné. A ty singapurské záležitosti, ty už jsou tak složité, že odkládáme. Jaké to bude mít dopady pro globální agendu, když se Evropská unie rozhodne, zda vůbec teď bude něco dělat. A když se na to podíváme globálně, tak vidíme, že absolutní chudoba se prudce snížila. Ty země, které byly považovány za chudé. Za SD David Martin. Děkuji. Jak zde zaznělo, tak ta retorika proti obchodu je retorika proti globalizaci. Lidé kritizují globalizaci, protože vidí, že některé věci jdou mimo kontrolu členských států a není to ničím nahrazeno, dochází ke korupci i přes hranice a tak dále. Myslíte si, že v obchodních dohodách je místo, jak tyto věci řešit, nebo by to mělo zůstat stranou obchodních záležitostí? Druhá otázka. Myslíme, že pan Brunner hovořil o tom, že často děláme kompromis mezi délkou jednání a kvalitou dohody. Já tomu bodu rozumím, ale zároveň si říkám, jestli když už eh, uzavřít dohodu trvá pět a půl roku, zda to úplně nesouvisí spíše než tedy s obsahem té dohody, tak se našimi postupy, které už příliš neodrážejí potřeby moderního světa. A potom eh, myslíte si, že ta sága valonská s dohodou CETA podkopala naši reputaci jako obchodního partnera. Možná někteří lidé, kteří s námi chtěli podepsat dohodu, si to teď rozmysleli. Mám ještě celou řadu otázek, ale už se zeptám jenom na dvě Filipiny. Měli bychom zastavit obchodní jednání s Filipínami vzhledem k tomu, že se pořád ještě popisujeme jako kontinent, který uzavírá obchodní dohody na základě našich hodnot. Není konečně na čase, abychom řekli Filipínám, že s nimi nemůžeme eh, pokračovat v jednání. Eh, Trump, pokud bude pokračovat eh, se svým 45% clem vůči Číně, já myslím, že ne, ale kdyby tak pokračoval, tak co budeme dělat my? Děkuji. A teď konzervativci pan Starbaty. Ja, für mich als Ökonom ist überraschend. Pro mě je um, překvapivé, že je nesporné, že volný e, obchod tvoří hodnoty. Ta e, diskuse nyní e, jde úplně jiným směrem, takže nesporná věta se najednou, je najednou sporná v politice. To je zajímavé. Odkud to pochází? Možná mm, je to proto, že jsme eh, mluvili o výhodách volného obchodu, aniž bychom říkali, že to vyvolává i potíže. Volný obchod znamená otevření trhu, to je více konkurence, více konkurence znamená um, větší produktivitu a více konkurzu. Takže to volný obchod nevede automaticky k tomu, že všichni z toho získávají, ale jenom ti, kteří se, jejichž politika se přizpůsobí. Eh, je to vzdělávání, kapitál, daňová politika, měnová politika. To všechno hraje svoji roli. Já konstatuji z našich politiků, jako ekonom musím říci, že eh, znalosti eh, těch lidí, kteří mají reprezentovat volný obchod, nejsou dostatečné. I, v parlamentu je to tak. Já se vzpomínám na diskuse o CETA ve Štrasburku pan Lamberts jako spolupředsedající řekl, ne, v Valonsku je ano Evropě. Jak si to mám představit? Že malá provincie může změnit Evropu? Nebo paní Le Pen řekne, ehm, že ehm, účty české univerzity budou, vedou k nezaměstnanosti. To je nesmysl. Ehm, to závisí na modelích, jaké budou pozitivní, jaké budou negativní dopady. Já se ně nemám, jsem neviděl rozdíl mezi argumentací zelených a Marine Le Pen. To byly stejné linie. Já to dokončím, pane předsedo. To jsem si, toho jsem si všimla, to jsem tady chtěl ještě jednou eh, říci na tomto grémiu. Děkuji eh, za liberály. Misi má slovo. Eh, ano, to je velice aktuální um, diskuse a to s tím, že nad námi visí ten temný mrak. Otázka globalizace je velmi široká. Já si nedělám iluze, že my můžeme zastavit globalizaci. To si nemyslím. Otázka je, jaký budeme utvářet, jakou odpovědnost eh, převezmeme, jaká pravidla budeme vytvářet, která budou reálná, které budou ovlivňovat občany. Často jsou vidět dostat Eh, nadměrné naděje a nadměrné obavy z obchodu a kdo je zodpovědný za ty změny. Je důležité, aby pravidla obchodu byla moderní a, aby byly ve prospěch občanů, které reprezentujeme. Ale musíme rozlišovat mezi tím, kde jsou ochotní jednat a připravení ke kompromisům a ti, kteří to prostě chtějí všechno vyhodit do povětří. Toto je otázka politického vedení. Musíme se podívat sami na sebe. To říkám v tomto výboru, v tomto parlamentu. Všichni máme odpovědnost. Národní vlády, národní parlamenty také. Musíme se ale také podívat na to, co děláme, abychom nevysílali nereálné signály, abychom založili oheň, který bychom nebyli schopni uhasit také musíme zdůraznit, o co tady jde. O co jde z globálního hlediska. To jsou otázky, které chci dát řečníkům, protože jejich úvod byl velmi cený. Pokud by obchod ne, nespadal do kompetencí EU, před třemi, čtyřmi lety bych si nikdy nemyslela, že se k tomu takto tak přiblížíme co si řečníci myslí, že by to znamenalo pro relativní konkurenceschopnost EU? Pokud by EU už nebyla schopná uzavírat nové obchodní dohody, co by to znamenalo pro naši konkurenční pozici? Jaký by byl dopad na jednotný trh, kdyby jednotlivé členské státy začaly vyjednávat nezávisle obchodní dohody? A E, co by to udělalo s naší schopností vyjednávat jiné dohody, tedy e, mm, jít směrem silnější ochrany životního prostředí, standardu digitální ochrany a všechny hodnoty otevřených ekonomik, které zastáváme. Děkuji a nyní za GUE Helmut Scholz. Děkuji. Já si myslím, že to je skutečně velmi aktuální debata. Já e, vám děkuji za tento input, ale musíme zajít trošku více do hloubky. Musíme položit otázku globalizace a obchod. Je to to tež? Když řekneme, že musíme e, dělat e, obchodní politiku tak, abychom glo- vářili globalizaci. Globalizace je objektivní proces. Jak my jednáme, jak reagujeme na CETA, na vývoj v souvislosti s CETA, podmínky produkce, společenský vývoj eh, a jaké to má dopady na každého jednotlivce ve společnosti. To je eh, ta výzva. Ale já nechci tedy uhýbat, a, ale chci položit dvě konkrétní konkrétní otázky. Růst, o kterém se tady mluvilo, znamená pro většinu eh, pro většinu lidí neznamená žádné zlepšení jejich osobní životní úrovně. Vy jste řekl, že mnozí teda také ztrácejí, mnozí prohrávají eh, z, té, mm, z toho volného obchodu. Místo toho jsme svědky eh, mm, stáleho bohatní, superbohatých a to se neustále zesiluje. Alternativou je fair trade, to znamená odklon od modelů, které vedou k bídě spotřebitelů a pracujících. Fair trade, i když je zmíněna jako priorita, velice často není nějak aktivně podporovan, nějak se nemění ty procesy v těch globálních řetězcích, aby byl fair trade skutečně možný vzhledem k regulacím, standardům, podmínkám produkce zúčastněných zemí mezinárodních eh, koncernů. To znamená, ten nefér obchod je normálitou a pak je otázka, jak to můžeme změnit. A to chceme. Demok- eh, aspekt demokracie Měli bychom nejenom vysvětlovat, my zastáváme zájmy našich občanů, našich voličů. Nejde jenom o to jim to vysvětlovat, ale aktivně se na to dívat z hlediska těch občanů při utváření těchto dohod. Děkuji. Thank you very much. Indeed, it would be a uh, very... Eh, Děkuji, máte pravdu, paní komisařko. EU má jedinou příslušnost k uzavírání obchodních dohod. Článek 207 e, o fungování Evropské unie to stanoví. A také stanoví, že, obchodní, že se zavírají obchodní dohody. To, co jsou takzvané nové komplexní dohody, to je něco jiného. Ty zasahují hluboko do demokratických struktur členských států a do jejich právních systémů. Já chci připomenout CETu jako příklad kapitola o regulační spolupráci. Tady ehm, rozhodování o legislativě členských států je omezeno jedním slovem zbytečná nebo nadbytečná, unnecessary. Můžeme se dohadovat o tom, jak se to bude interpretovat, zda podle amerického práva, to, což je něco jiného než německé právo, to je jedno. Co je rozhodující, je, že jak to budou ty arbitrážní soudy interpretovat. A arbitrážní soudy, jak známo, ví se, jak se to dělá. Vy jste reformovali ty arbitrážní soudy v těch takzvaný systém mezinárodních soudů, ICS, to je zlepšení ale musíme jasně říci, že tento soudní systém zdaleka nesplňuje požadavky, eh, mm, které kladou umluvy eh, mm, o lidských právech na běžné soudy, co se týče transparentnosti a podobně. Takže tady je spousta věcí, které třeba zlepšovat. Tyto nové dohody, opakuji, mění strukturu demokracie a právně, práva právního státu v členských zemích. A tady musíme e, to změnit, když vidíme, když chceme zastavit ty obrovské protesty na ulicích. Děkuji a mám ještě šest řečníků a tím prohlašuji e, se řečníků za uzavřený. příležitosti tam, kde eh, ekonomika roste, v G7 nebo tam, kde jsou možnosti eh, rozvojových zemí. Já tedy děkuji paní komisařce Malstromové za dojednání dohody CETA Eh, protože tady jsou určité eh, trendy, které ukazují, že je to výhodné pro obě strany. Ale na druhé straně eh, chci říci, že samotný pojem volného obchodu sám o sobě nepřináší divoký liberalismus. Naopak, ty dohody se právě snaží stanovit pravidla a chránit. To je cílem snaha najít podíly na trhu vině, najít určitou reciprocitu, stanovit si společné normy a eh, tím umožnit i podnikům dostat se na jiné trhy. My musíme uklidnit eh, obyvatelstvo, uklidnit eh, národní parlamenty, protože bohužel zdá se, že v těchto tématech ztrácíme v té komunikační bitvě. Často se vytváří určitá karikatura, říkají se nepravdy a to jde proti našemu cíli. Například z aktuálního hlediska, eh, například zvolení Donalda Trumpa, které samozřejmě, který samozřejmě má určitou rétoriku a uvidíme, jak to pak bude vypadat v reálné politice. Často bývá rozdíl mezi rétorikou v kampani a pak realitou po zvolení. Eh, on eh, říká, že bude vytvářet protekcionistické zábrany, čili uvidíme, jak se toto vyvine. Druhá otázka systematicky Eh, se dotazujeme národních parlamentů. To je samozřejmě důležité. A za třetí, eh, hovoříte o tom, že tady budou některá opatření vůči či Číně, eh, tak čekáme na podrobnosti o těchto opatřeních, ale to je také důležité téma. Vzhledem k aktuálnímu časovému harmonogramu vlastně se tady obrací břemeno důkazu. Děkuji vám a nyní prosím kolegyně ano, děkuji vám, děkuji za uspořádání této diskuse a děkuji za kvalitu všech eh, příspěvků. Myslím, že diskuse o globalizaci eh, tady mm, vyvolává odpověď, ale tou správnou odpovědí není protekcionismus. Eh, obchodní politika se tvaří, se vytváří jako věc, kterou je důležité identifikovat. A já myslím, že odpovědět na legitimní obavy občanů můžeme pouze tak, když budeme schopni koordinovat mezinárodní a národní politiku. A eh, pan Brauner o tom hovořil. Eh, není možné dávat vinu mezinárodní politice za to, za co nám mezinárodní politika nemůže, ale eh, občané právě považují všechny politiky za odpovědné a chtějí, aby řešili jejich problémy já bych ráda znala názor vás na tuto otázku. Jak vytvořit tu koordinaci, jak stanovit odpovědnosti jednotlivých aktérů, například, jak o tom hovořila také komisařka, odpovědnost národních parlamentů, odpovědnost členských států, eh, ani národní parlamenty a dokonce ani Evropský parlament eh, nemůže eh, vlastně rozhodnout o tom, co bude předmětem a jak bude vypadat mandát eh, je pro jednání o mezinárodní dohodě, dokud o tom nerozhodne rada. Eh, členské státy by měly být opravdu začleněni do těch rozhodnutí a po každé dohodě, po každé uzavřené dohodě, aby tady byla rovnováha v zjistit, jakým způsobem eh, dosáhnout toho, aby byla pracovní místa, aby lidé měli pocit eh, bezpečí a zabezpečení, aby měli pocit, že je tady budoucnost pro jejich eh, syny a dcery. Když toto všecko nedosáh, když toho všeho nedosáhneme, tak nesplníme svůj cíl, ale to musíme potřebovat také konkurenceschopnou politiku. Děkuji a dávám slovo panu Šadek. Děkuji, pane předsedo, děkuji řečníku. Velmi důležitá diskuze v tomto zvláštním čase. Chci poděkovat paní komisařce Malstrémové i dalším, že se podařilo prosadit dohodu CETA po dlouhých sedmi letech. Můžeme se z toho poučit, já bych se k tomu rád na něco zeptal. Vzhledem k tomu, že vyjednavači za Evropskou unii zástupci komise s povolením členských států a členské státy, které jednají, dělají dobrou službu občanům, aby rostl obchod, abychom mohli vytvářet další pracovní místa. Tak jak je možné, že tento závazek, především ve vztahu k dohodám CETA a TTIP, už není prezentován jako něco, co jde proti lidem, něco proti budoucí perspektivě pro jednotlivce a tak dále. A když začneme vyjednávat o nějaké obchodní dohodě, tak bychom to měli otočit. Měli bychom říci, že je to ve prospěch obou zemí je nelogické, že jsme tuto debatu ztratili a teď se k ní musíme vrátit. Tady už zazněly různé věci, které se týkají obchodu. Jak bychom měli teď postupovat, pokud jde o dohodu TTIP? Děkuji, kolega Modal. Děkuji. Pane předsedo, dobře, že tuto dohodu vedeme dnes, protože jsme teď všichni trochu uh, otřeseni těmi volbami v Americe, ale musíme si uvědomit, eh, že volný obchod byl v centru předvolební kampaně v Americe. A z jednoduchého důvodu američané věděli, co přinesou špatně vyjednané dohody, dokonce nafta, to je jeden z příkladů. I mexičané si na to stěžují. A to se projeví i v našich volebních kampaních. Jak říkáte, vždycky jsou vítězové, vždycky jsou poražení. Problém je, že je zde mnohem více poražených než těch vítězů. A vítězové jsou pořád ti sami a je jasné, že to vyvolává nedůvěru. O tom jsme hodně hovořili s paní komisařkou Malstremovou, která se snaží iniciovat změnu. Po léta byly dohody o volném obchodu vyjednávány zcela netransparentně, jako kdybychom měli něco skrývat a lidé se tím pádem myslí, že máme co skrývat. A pokud chceme zachránit obchodní politiku, tak eh, musíme provést revoluci transparentnosti, která bude zacházet mnohem dále než dnes. Nechci říkat, že paní Malstremová je eh, taková jako pan de že toho tolik eh, zakrývá, to ne. Ale musíme do toho zapojit nejen vědnavače, odborníky, ale také nevládní organizace, lidi, poslance, aby lidé přímo viděli, co se děje. A další, čtvrtá věc, podívejte se třeba na dohodu TISA, to je také důvod ke znepokojení. Myslím si, že je zde dogmatismus o volném obchodu. Když hovořím s některými liberály, tak člověk má někdy pocit, že ta, ten volný obchod to je něco, co funguje samo o sobě. Dohoda je dobrá nebo špatná podle toho, jak byla vyjednána a musíme být pragmatický, pragmatičtí. Například, ano, někdy se musíme chránit, ale nejde o protekcionismus ani o nacionalismus. Někdy se prostě musíme v některých případech chránit. Když se díváme na nástroje obchodní obrany, tak se opravdu divím, že ještě v radě jsou lidé, kteří mají pocit, že se Evropa nemusí chránit, že prostě Evropa je takový idiot a toho té vesnice jménem svět. Děkuji a teď kolega Artis Publix. Děkuji. Já si myslím, že je důležité, že se zamýšlíme dnes nad našimi obchodními politikami po těch volbách ve Spojených státech. Já si myslím, že pro mnohé z nás to byl šok, pro některé z nás bohužel velké vítězství. Pokud jde o rozvoj obchodní politiky, byli byste ochotni trochu spekulovat o tom, jak si představujete, že by budoucí obchodní politika Evropské unie mohla uspět? Já si myslím, a jsem v menšině, kdo si to myslí, ale jsem přesvědčen, že politická, ne tedy právní, ale politická politické rozhodnutí komise, že CETA bude tedy smíšenou dohodou, to podle mě je chyba, protože důvodem bylo vést lepší politickou bitvu za dohodu CETA, takže to bylo míněno dobře, to akceptuji, ale byla to pořád ještě chyba, protože řada národních politiků vůbec nebyla ochotna se do této diskuze zapojit a hájit dobrou věc, důležitou věc pro jejich země, protože nebyli připraveni začít eh, jednat eh, z veřejnosti a to byla příležitost pro populisty, jak eh, se ujmout vedení. A když hovoříme o těch populistech, říkáme, že musíme více konzultovat národní parlamenty. Samozřejmě národní parlamenty zastupují lidi, ale i my zastupujeme lidi. Já osobně zastupuji lid své země. A ne hůře než jakýkoliv národní parlament. A můžu vám to dokázat, pokud to bude potřeba. Říkáte, že národní parlamenty by měly být konzultovány v otázkách obchodní politiky, což bylo naší pravomocí v EU po desetiletí. Nehrajete se stejnými kartami jako lidé, kteří se snaží narušit a rozbít Evropu. Takže já to chápu, ale je to stejná hra stejným směrem. Takže jaký je váš názor? Děkuji a posledním řečníkem je Alessia Moska. Děkuji, děkuji za tuto příležitost. Zaznělo tady, a já s tím souhlasím, že obchodní politika nemůže být vnímána jako jediná příčina nerovností, i když je takto široce vnímána. Ale zároveň si všichni uvědomujeme, že přínos obchodní politiky není adekvátně rozdělen, že jsou zde vítězové a poražení a jak se snažíme vyrovnat eh, tyto nerovnosti, tak se snažíme přijímat opatření na podporu těch, eh, kteří prohráli, těch poražených, aby ta obchodní politika byla přijatelnější. Ale má otázka je, jak je možné ve světě, který se tak rychle mění, identifikovat, jaké jsou odvětví nebo zeměpisné oblasti, které mohou být více negativně zasaženy obchodními dohodami, protože studie dopadu sice existují, ale potřebujeme jich více a více, protože se ty stávající nedostatečně drží reality ve vztahu k těm opatřením, která musíme přijmout a zároveň, jak je možné podporovat členské státy v tom, aby uplatňovaly opatření na zmírnění účinku globalizace, když víme, že potřebujeme diverzifikaci, ale zároveň evropské instituce musí také poskytnout podporu a dělat takovou režii, aby členské státy opravdu aktivně zasáhly. Děkuji. Děkuji a než se obrátíme ke ctěným panelistům, tak jsme dostali pár otázek přes Twitter a pan Lange je odprezentuje. Já, je jich hodně, já jsem je se skupil do čtyř bloků. Nejprve pan Birn, no, pana Birna, pak uh, eh, QTO, nápad na ekonomické experty, tedy efekt obchodní dohody je omezený. Nebylo by lepší se zaměřit na multilaterální úroveň, specificky vzhledem k těm problémům, které máme s těmi bilaterálními dohodami, které trvají dlouho. Dále je Eh, lepší přesunovat zemědělské produkty po celém světě místo, eh, toho podpor, místo podpory regionální produkce, souvisí s udržitelností. Pak Cecília na tebe, eh, hodnotový obchod lidská práva. Eh, lidská práva, jednání o TISA. podpora svobody projevu. So it is, uh, it is not easy. To není snadné. Především mm, vzhledem k tomu, že každý z panelistů má k dispozici pouhých pět minut. Jako první bude mít slovo Cecilia Malström. Já eh, Eh, chci reagovat na ty otázky, které byly mm, směrovány na mě. Eh, ano, dává to smysl. My eh, jsme vlastně diskutovali s stávající administrativou, zda bychom to měli něco podobného udělat v souvislosti s TTIP, takže by to mělo smysl, ano, samozřejmě. Když jsou dobrá pravidla, transparentní systémy, tak to podporuje obchod. Daňové e, úniky, to je něco jiného, to je obtížnější v těch obchodních dohodách. Tady asi jsou vhodnější jiná fóra na toto téma, ale já chápu hněv občanů. Nejenom e, v souvislosti s Panama Files, daňovými úniky, vyhýbání se daním Filipíny. My tam um, posíláme misi mm, v krátké době, protože nás znepokojí je ten vývoj, že čekáme na výsledky této mise. Doufáme, že Filipínci budou spolupracovat. Mm, dále k USA. E, to možná zodpoví můj kolega z VTO, který si na to bude mít názor. K obchodu. Obchod už desetiletí je v kompetenci EU. EU úspěšně uzavřela desítky, 40 možná obchodních dohod na různé úrovni. A to proto, že EU má sílu při vyjednávání celé Unie za sebou. Pokud přijde o tuto kompetenci, některé členské státy by renacionalizovaly částečně nebo úplně obchodní politiku, tak to by bylo zničující. Nejenom proto, že bych neměla práci, abych si našla něco jiného, ale síla celého vnitřního trhu, to je samozřejmě atraktivní pro naše partnery. A bylo by velmi špatné pro kvalitu našich obchodních dohod, pro z mnoha důvodů, pokud bychom toho nebyli schopni. E, obchodní dohody jsou v evropské kompetenci, členské státy Evropský parlament souhlasí. Pak je tady, teď je tedy konflikt, kde přesně e, začíná evropská a, e, nebo končí evropská, začíná národní kompetence. tady komise a rada se obrátila na soud v souvislosti se Singapurem, což je tedy nešťastné, že symbolem je ta dohoda se Singapurem, ale soud do toho vnese jasno, abychom um, pak mohli uzavírat podle toho obchodní dohody. Také to závisí na politické dohodě. Některé členské um, státy mm, nakonec tvrdili, že to bude smíšená dohoda. Ano, musíme se zamyslet, diskuse bude v pátek na radě ministrů, kde budeme posuzovat CETu. Někteří z našich partnerů samozřejmě mají otázky, zda je možné uzavřít dohodu s Evropou, zda jsme stále spolehlivými partnery, že můžeme se spolehnout, že to nakonec přijmete, když je mandát více než splněn. A do toho musí vstoupit národní parlamenty a členské státy. Samozřejmě národní parlamenty se musí účastnit v tom smyslu, že sledují eh, domácí diskusy, a to jsem řekla na úvod, než jste přišel, že členské státy, jakmile je přijat mandát vyjednávat s nějakou zemí, tak to musí být otevřené parlamentu, vysvětlovat, proč je to dobré pro moji zemi, pro vás. A pak Eh, vy a komise mají, nesou konečnou odpovědnost. My se o to snažíme, je, eh, aby se na tom podíleli také občanská společnost a různí aktéři. Musíme je podporovat eh, v tom, aby dělali pravidelné mini hodnocení dopadů, aby identifikovali slabiny a rizika v každé zemi, tak aby Eh, bylo možné přijmout opatření včas, než se ta dohoda uzavře. To se musí dělat pravidelně. A my v tom podporujeme členské státy. Některé to dělají dobře, některé ne. Takže různé politiky, jak chránit ti, kteří ztrácejí, tak ty už existují, ty mechanismy. Alespoň co se týče obchodu. TTIP, budoucnost TTIP. Kdo ví? My technicky jednáme se stávající administrativou, dospěli jsme nějakého pokroku, na konci roku musíme posoudit, kam jsme dospěli, co jsme uzavřeli a co ne. Pak bude pauza samozřejmě, jak dlouho to bude, jak dlouhá bude, to bude záviset na eh, nové administrativě, jak bude ochotná zahájit, navázat na to jednání. My to, to prostě nevíme. Má to smysl, aby existovala dohoda mezi EU a USA? Mnoho lidí v EU i v USA to podporuje. Kdy můžeme obnovit jednání, tak to nevím. Nemohu spekulovat. Poslední otázka. Obchodní dohody sami nevyřeší lidská práva. Ale pokud budou spojeny s více strategickou zahraniční politikou, co se týče Aid for Trade, tedy um, rozvojovou politiku a další nástroje spolupráce, které máme, tak můžeme zajistit, že obchod splní svoji roli, že bude obsahovat klauzule udržitelného rozvoje lidských práv, práv pracujících, že tam vytvoříme platformy pro jednání s partnery, které budou eh, vynutitelné a vymahatelné. Takže Eh, pak budeme mít možnost to pozastavit, přerušit. Což ovšem musí zapadat do obecných hodnot, které máme. My sami samozřejmě nemůžeme eh, díky obchodní dohodě změnit diktaturu na demokracii, ale můžeme k tomu přispět. Takže to tedy byly ty otázky namířené na mě. Myslím, děkuji za tuto diskusi. Myslím, že se můžeme hodně pou, ponaučit z posledního vývoje a že budeme mít hodně příležitostí se vrátit k otázkám budoucnosti obchodní politiky. Děkuji vám. pokusím být stručný a pokud bych zapomněl na nějakou z vašich otázek, tak se na mě obraťte bilaterálně a já s vámi rád povedu další diskusy. Pár obecných komentářů k tomu, co zde zaznělo. Já si myslím, že si musíme dát velký pozor na to, abychom neobvinovali obchodní dohody z toho, co se nedaří. Někdy může být obchod eh, zodpovědný za něco, co se nedaří, ale nemůžeme je obvinovat ze všeho. Také neočekávejte na druhé straně, že obchodní dohody vyřeší každý problém. To také ne. Musíme je zasadit eh, do správné perspektivy. Pokud máme problém s pracovními podmínkami a platy, tak eh, způsob, jak to vyřešit, je přímo se vrhnout na tyto problémy a ne snažit se použít nějaké jiné nástroje a snažit se tam dostat zadními vrátky. Samozřejmě je velmi chválihodné vzít v úvahu pracovní podmínky, životní prostředí, lidská práva a tak dále. To vše je všechno důl, velmi důležité a musí se řešit, ale používat eh, obchodní dohody k tomu, abychom se snažili vyřešit eh, všechny tyto problémy, to je možná přílišná zátěž jednoho jediného nástroje, takže používejme vhodné nástroje k řešení odpovídajících problémů. Pokud jde o výnosy a také náklady na obchod. Já se chci vyjádřit k tomu, co se zaznělo ohledně vítězů a poražených. Já si nemyslím, že je více poražených. Každý, kdo si koupí eh, telefon, hodinky, obchod, tak ten čerpá vlastně z toho obchodu. My bychom si neuvědomili, nebo ten telefon by nemohl stát tolik, kolik stojí, kdybychom neměli. Neměli ty dohody, ale ti, kteří kvůli obchodním dohodám přijdou o práci, tak vědí, proč přišli o práci a rychle identifikují tu příčinu. A někdy ale Dokonce obvinujeme obchodní dohody z toho, že dojde k zániku pracovních míst a třeba to není pravda. Může za to modernizace. Takže celkové výhody jsou určitě větší než ty náklady nebo ty nevýhody. Ale jak zde zaznělo, pro lidi je velmi obtížné si to uvědomit. Kdybychom jim ty výhody odebrali, tak by si to lépe uvědomili, Chyběl by jim. A přemýšlejte třeba o zemích, kde dochází k industrializaci, jsou zde obchodní bariéry, bylo to v 50., 60., 70. letech a tam došlo ke katastrofám, pokud se ty země neotevřely. I teď, když se podíváte na EU, tak Německo, Irsko, Španělsko, země, které mají otevřené ekonomiky a velký vývoz, tak těm se daří lépe. Mohli bychom si představit, že Čína by mohla dostat miliardu lidí nad hranici chudoby, kdyby nemohla obchodovat a kdybychom neměli obchodní dohody. A teď ještě rychle dalším otázkám. Regionální versus multilaterální dohody. Ty vícestranné dohody, to by měl být ten zlatý standard. Regionální obchodní dohody jsou takovou náhražkou, jsou dobrá věc, nemusí se nutně dostávat do rozporu eh, s jednání Doha, ale myslím si, že bychom měli usilovat o ty vícestranné dohody. Potom je zde Další zajímavá otázka. Já myslím, že musíme udělat dvě věci, abychom přijali rozhodnutí, pokud o místní versus regionální produkce. Pokud eh, dáváte přednost eh, lokální spotřebě, tak prostě to dělejte, nakupujte u svých eh, místních producentů. Za druhé, měli bychom se ujistit, že místní i národní nebo mezinárodní produkce správně odráží nebo správně formuje ceny a promítá do nich své náklady. Často to přesouvání místních produktů na malé vzdálenosti po malých dávkách je dražší než masivní doprava zboží z dálky. Ještě poslední věc. Někdo to tady zmínil, ten ty problémy, jimž čelíme, překračují národní hranice. A tím pádem i ty odpovědi musí překročit národní hranice, ať už jde o obchod, nebo životní prostředí, nebo cokoliv jiného. Děkuji a posledním panelistou je pan Ken Ash z OECD. Děkuji. K té transparentnosti. Pokud jsou v dohodě ustanovení o transparentnosti nebo ne, tak v každém případě to, že bude větší transparentnost, větší předvídatelnost, větší jistota, tak eh, tím se omezuje riziko eh, různých úplatků, korupce a tak dále. Je velmi těžké podplatit eh, úředníky, když jsou dobře známá pravidla hry. Takže si myslím, že v dohodách obecně a v dohodách o obchodu je transparentnost jasným přínosem. Takže pokud je to vícestrannost, a souhlasím s tím, že by měla být na prvním místě, potom vícestrané, nebo tedy mnohostrané dohody a vícestrané dohody, pokud eh, je to druhá možnost. Rád bych se zmínil k otázce o zemědělském obchodu poskytovat spotřebitelům možnost volby, aby se rozhodli, kde budou nakupovat, aby mohli nakupovat lokálně, ale nejsou k tomu nuceni, to je podle mě rozumné, ale když ještě více omezíte zemědělské trhy, tak eh, budete mít ve světě mnohem více hladovějících, než máte dnes a situace se zhorší postupem času. Takže důvod, proč uzavírat zemědělské trhy, ten eh, si myslím není platný, ať už hovoříme o sociálních nebo ekologických hlediscích. Pokud jde o ty přínosy a nevýhody, tady se o tom také hovořilo. Větší výběr a nižší ceny jsou částečně výsledkem větší konkurence a také výsledkem toho, že se poskytují přeshraničně služby a také zboží, takže tím pádem dochází k růstu. Pokud chcete lepší růst a pracovní místa, tak otevřete své trhy. Bude distribuce stejná automaticky? To ne. A to jsem právě chtěl říci. Výhody otevřených trhů, ty ekonomické výhody jsou zcela nesporné. Ovšem rozdělení těchto výhod, těchto výnosů není uh, automaticky rovnoměrné. A ty rozdíly, které vidíme ve svých zemích, to není selhání globalizace, to je selhání domácí politiky, která neřeší právě tu otázku rozdělení těch výnosů. A měli bychom se tomu tedy více věnovat. Věnujeme velkou pozornost měnové politice, obchodní politice, možná ne dost eh, politice růstu. Děkuji všem panelistům. Pomalu nám dochází čas, takže už zde není moc příležitostí k vyvozování závěru, ale pokud mohu říct pár slov, eh, tak já bych řekl jen, že společně je to lepší. Já si myslím, že to platí pro naši budoucnost i pro obchod. Takže tím končí moje předsednictví a vracím opět slovo předsedovi. Excellent work, Mr. Winkler, and thanks a lot to the Děkuji, děkuji všem panelistům. A nyní bych chtěl otevřít druhé kolo. Prosím řečníky, aby přišli sem nahoru, abychom mohli pokračovat. v naší plodné spolupráci. Yes, I will stay. Hello. How ah, are no, you? It's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 o CETA zde v parlamentu, tady byly demonstrace proti ty, ty referendum nizozemí proti eh, eh, dohodě s Ukrajinou. V minulých měsících a týdnech legitimita obchodu se hrála významnou roli. Um, druhý panel by tedy nemohl být aktuálnější. Já jsem rád, že tady máme nový panel, který je o něco více genderově vyvážený než ten předchozí. tedy vyváženější než ten první. Jako první máme mm, náměstka generálního tajemníka UNCTAD, pane Reitera, pak Rancho González, ředitel, ředitelka Mezinárodního obchodního centra, Pierre Santa Caterina, eh, ředitel, ředitel Oxfam, Magazines du Monde a Paul Branton, ekonomní eh, ekonom eh, Světové banky. Toto je také pořadí pro diskusy a já dám slovo Joachimovi Reiterovi, aby odpověděl na otázky mm, Pan Unktad eh, v podstatě reprezentuje hlas rozvojového světa. Takže slovo má pan Reiter. Děkuji. Děkuji za pozvání. Je mi ctí, že jsem mohl eh, přijít. Je tady určitý překryv mezi tímto panelem a tím předchozím. Vzhledem k tomu, že hodně předřečníků už hovořilo o legitimitě, tak já bych se omezil jenom na tři parametry. První, máme eh, legitimitu k obchodu jako takovému, dále Máme legitimní um, ohledně obchodní politiky a jak to vypadá, jak vypadá legitimní politiky obchodu. To se musí řešit odděleně. IMF, OECD a další hovořili o problémech pomalém růstu. To je samozřejmě velký problém. Současně, nevím, zda jste viděli tiskovou zprávy UPS, Přeshraniční obchod roste šestkrát rychleji než globální HDP. Obchod se službami roste. Je méně přeshraniční než v minulosti, ale je tady velký, velká transformace průmyslu i služeb eh, při poskytování zboží. Takže my vlastně e, pronajímáme produkty a platíme za údržbu a služby, takže to jsou velké změny. E, vyvolává to velké výzvy, některé závažné vzhledem k pomalému růstu, především e, eh, m, mm, ne, e, pokles mest, jinými slovy, pracující nesli velkou cenu, kapitál získával disproporční výhody nebo disproporční část všech příjmů a tak dále. Takže máme výzvy, to je třeba řešit, ale to je jedna věc. Co se týče eh, politiky, obchodní politiky, obchodních politik, mm, v mnoha zemích jsou velké výzvy. Já bych argumentoval, že obchodní politiky vždy byly náročné. My postupně eh, rozšiřujeme problémy, které řešíme, tak jak se ekonomiky integrují a současně samozřejmě eh, se pereme s různými záležitostmi. Pamatujete si VTO na konci 90. let a ty globalizační hnutí v té době. Já jsem tehdy eh, eh, chodil do španělského parlamentu a vysvětlila jsem chodní politiku a neměli mě moc rádi, to mohu říct, takže už tenkrát byly velké výzvy. To se periodicky opakuje, jak se obchod stýká s jinými záležitostmi. Obrovské problémy, obrovským problémem budou domácí regulace, včetně e, ochrany dat přes hranice. To nebude snadné vyřešit. Další věc, kterou budeme musíme zohlednit, jsou e, různé cíle a různé okruhy voličů, které nejsou spokojeni s tím, jak se standardním způsobem uzavírají e, obchodní dohody. Je to určitá dohoda mezi merkantilisty a obchodními dohodami. Když například řešíte řízení internetu, zprávu internetu. Internetová komunita má úplně jiný modus operandi než obchodní komunita. To vyvolává velká napětí. Tady musíme být upřímní. Nemyslím si, že čelíme nějaké základní krizi, zásadní krizi. My čelíme řadě výzev, ale musíme mít důvěru v to, že jsme je v minulosti vyřešili stejně jako vyrovnání cílů a pravidel a ekologických cílů a obchodů, jak jsme vyřešili v rámci VTO v 90. letech. Obchodní politika možná ani není tak velký problém, je to výzva. Musíme e, být skromní, musíme si uvědomit, že nemáme všechny odpovědi, pokud se dotýkáme jiných oblastí. Takže, a teď se dostávám k politice samotné, k politice, e, v obchodě. A tady se, budu možná trošku mm, upřímný, tak tady bych řekl, že tady jsme skutečně se dostali do naprostého stavu chaosu. Má to řadu důvodů. Není to taková věda. V posledních 20 letech, když jsem se tím, eh, zab, se tím zabýval, tak um, mluví o antidumpingových opatření, eh, duševním vlastnictví. Je to v podstatě jen o nervy. Ale obchod je distribuční. Z povahy věci to má být, tak to je. A protože jde o distribuci, tak prostě nestačí odpovědat eh, na problémy širší společnosti obchodní politice, co se týče důsledků, které z toho vyplývají. To je tedy velká výzva. Jak dosáhnout národního konsenzu? Jak eh, zajistit eh, mm, utváření distribučních efektů obchodu v rámci celních politik? Já chci jasně říci, že si nemyslím, že řešení, které eh, nějak, eh, které eh, ovlivňují jednotlivé obchodní politiky, nemohou řešit celospolečenské problémy, které máme v řadě oblastí světa. Především hlavně tady v bohatém světě. Nemyslím si, že je řešením řešit tyto obavy občanů procedurálními otázkami. Je zajímá, zda přijdou pracovní místo. Já vidím, když se dívám zvenku na Evropskou unii, tak vidím problém v tom, že kompetence k obchodní politice je federální, přičemž hodně reakcí skutečných problémů občanů jsou z národ, na, na národní úrovni. Musí být platforma, v Evropské unii diskutovat společné reakce členských zemí pomocí svých nástrojů na řešení těch problémů, které vyplývají z aplikace federálních nástrojů. To je samozřejmě velice obtížná diskuse, ale to se týká i toho, co řekl Ken Ash, sociální ochrana, redistribuce. redistribuce. Konkrétní příklad. Pomoc eh, USA na přizpůsobení se obchodu je 1 dolar na 25 tisíc dolarů příjmu. To je tedy 0,004 příjmu, která jde na distribuci. Gl- uh, eh, globalizační fond EU v roce 2014 až 15 113 milionů euro v ekonomice uh, eh, 30 trilionů euro. To je neudržitelný poměr. Uh, ta odpověď nemůže být federální z ústavních právních důvodů, ale odpověď se najít musí. My musíme vyřešit tuto skutečnou politiku v politické ekonomice, kterou, kdy řešíme problémy občanů a maximalizujeme výhody. Není možné dělat efektivní obchodní politiku při eh, zohlednění ochrany spotřebitele konkurence. Jinak výhody obchodu, které jsou mnohé a pro, prokázané ve všech aspektech e, za posledních 30 let, tak vlastně půjdou jenom těm, kteří už jsou bohatí a mají dost kapitálu. To je realita mnoho rozvojových zemí. My jim pomáháme vytvářet pravidla konkurence a další doprovodná opatření, které bohužel spadají mimo naše pravomoci jako školství. Například to je jeden z důvodů, že Kostarika byla úspěšná. Není jiná možnost než regulační spolupráce. My řešíme věci, které nemůžeme řešit sami, které mají přeshraniční povahu. Potřebujeme regulační spolupráci. Tady je velká poptávka v rozvojových zemích. Eh, regulační ekvivalence v Africe například snižování nákladů. Jeden paradox je varování na Evropskou, pro Evropskou unii. Je dobré, že máte hodnotově zaměřenou obchodní politiku, ale prosím, nesnažte se být regulačním misionářem, to nebude fungovat. Když pracujete s rozvojovými zeměmi, oni či očekávají dialog o tom, jaké jsou společné reakce na regulační problémy, které sdílí s Evropským uniem se týče mm, zdraví bezpečnosti občanů. Na konkrétní příklad. Poptávka udržitelně produkovaných výrobků je nyní vyšší po, ve vznik, eh, v rozvojových ekonomikách než v bohatých zemích. Tam e, rychle rostou standardy udržitelnosti. Evropa toho může využít. Najít nové oblasti spolupráce. To, že Evropa je poměrně daleko v této oblasti, takže vy eh, jim to e, nevnucujte, ale e, oslovte je. Proč bohaté zemi mají problémy v politice? E, status quo je regrese v dnešním světě. Zbytek světa se vyvíjí. Zbytek mnoho částí světa nemá stejné problémy, jako má Evropa nebo USA. Je tam méně otázek obchodní politice, kterou dělají oni. Půjdou dál s regionálními dohodami, velkými, velkými dopravními sítěmi, jako v Číně třeba. 40 světového HDP. 65 zemí spolupracuje po této cest, na, na této obchodní cestě Číny. To si musíte uvědomit. Status quo je regre, znamená regresi. Děkuji vám. Obman Frank. Děkuji. také země, které mají otevřené trhy a poněkud méně sofistikované nástroje, eh, které eh, doprovází otevřenost trhu v oblasti sociální politiky. Čili je na vás, abyste si dosadili ty správné příklady. Já tady nejsem proto, abych jmenovala občany, pak se omlouvám, ale to opravdu není možné, technologie to neumožní. Čili volba je mezi otevřeným trhem a aktivní politikou Vidíte, tady mám prezentaci, která je vám k dispozici. Já jsem Pierre Santa Caterina, generální ředitel Oxfam Magazin du Monde. Uvidíte trošku jinou eh, prezentaci, protože my jsme aktérem z terénu. V každém případě děkujeme za to, že jste nás pozvali, abychom mohli prezentovat naši organizaci a abychom vám mohli říci, co si myslíme o obchodních politikách. Jsme organizací Fairtrade, která existuje už 40 let a sídlí ve frankofonní Belgii a je to hnutí 4 tisíc občanů. To znamená, že vlastníci jsou dobrovolníci. Jsme členem eh, světové organizace Fairtrade organizací, Máme jich více než 400, více než 400 členů a také jsme členem Fair Trade Advocacy, což je organizace, která zastupuje naše zájmy. Fairtrade to jsou dva druhy produktů. Jednak tedy potraviny, ty jsou z jihu, protože se jedná o obchod eh, s chudými zeměmi a také se zeměmi, nebo tedy ze severu, protože my podporujeme místní produkci a ta globální změna musí být podporována produkty, které mají obchodní konotaci, to znamená, jde nám o to, aby jejich producenti měli z čeho žít a má to zároveň také sociální perspektivu. Chceme podporovat také hodnoty. Pracujeme především s drobnými výrobci. Oxfam eh, Magazin du Monde nepracuje přímo se zemědělci, ale pracujeme s organizacemi Fairtrade, eh, které sami znají ty producenty, ty lidi, kteří se zatím skrývají. A tou druhou částí nebo druhým typem produktu jsou řemeslné výrobky. My zase dovážíme řemeslné výrobky, které jsou třeba z Indie, ze Sri Lanky, jako vidíte tady. Je důležité uvědomit si, že tady nemáme fair trade pouze v oblasti potravin, máme i další oblasti, fair craft, to znamená řemeslné výrobky, hovoříme taky o fair bank a tak dále. Já chci vysvětlit, že organizace, jako je naše nebo GEPA, a v Německu TTM, Altomercato v Itálii, Partisans du Monde, Solidarment ve Francii, to existuje už více než 40 let. Tam jde o obchodní aktivitu, která je ovšem vedena jinak, na základě jiných principů. A ty principy jsou takové, že živí asi 2 miliony 500 eh, tisíc lidí, kteří se živí fair zemědělstvím. Je to tedy hnutí, které existuje už dlouhodobě a těší se skutečné podpoře občanů, má skutečnou legitimitu pro obchodování. Řídíme se deseti principy. ty principy jsou v souladu s cíly udržitelného rozvoje. Vidíme tedy, že tím, že podporujeme znevýhodněné výrobce, snižujeme chudobu, máme také rovnost pohlaví, to je také náš důležitý princip. Pracujeme s aktéry, kteří jsou podporováni veřejnosti i dalšími organizacemi. Pracujeme v souladu s cíly udržitelného rozvoje. Nejsme pouze obchodní organizací, jsme také organizací, která chce podporovat a šířit hodnoty. Takže prostřednictvím Fair Trade pomáháme obchodní aktivitě, aktivitě řemeslníků nebo zemědělců na jihu, ale je to také prostředek. Obchod je prostředek, eh, jak upozornit na nesprávné praktiky. Například jsme prokázali, že v produkci pomerančového džusu je nekalá konkurence. My máme třeba na evropském trhu stovky různých eh, značek, ale jedná se o produkty tří výrobců v podstatě. Také podporujeme solidární alternativy v celém hodnotovém řetězci od zdroje až eh, po odpadky přes výrobu, distribuci a spotřebu. Všude existují alternativy a my musíme tyto alternativy podporovat. Provádíme také osvětové kampaně. S dodavateli například jsme vedli kampaně za rovnost pohlaví v Indii a v Bangladeši. Zároveň jsme je šířili tyto kampaně i tady v Belgii. A také se snažíme vyvíjet vliv na ty, kteří rozhodují na politiky a tak dále. Máme samozřejmě vizi systému, který bude založen na demokratické společnosti a udržitelném hospodářství. Myslíme, že chudoba má své kořeny v nerovnosti, v nerovnostech a ty nerovnosti jsou výsledkem politických nebo ekonomických rozhodnutí. To je dobrá zpráva a zároveň i zpráva špatná. Vzhledem k tomu, že je to volba rozhodnutí, můžeme udělat přijmout jiné rozhodnutí chceme mít jiné obchodní politiky, jako je například ta Trade for All, kterou zde prezentovala paní komisařka Malström. To je něco, co podle nás obsahuje určité pozitivní aspekty. Je tam třeba odstavec, který se týká udržitelnosti, uznání důležitosti obchodní politiky založené na hodnotách, to je pro nás zjevné. My podporujeme fair trade a etický obchod. Získali jsme také cenu za Fair and Ethical Trade, to je také hnutí podporované občany. Jako hnutí, občanské hnutí, tak samozřejmě podporujeme takováto znění. Na druhé straně ty požadavky především na soukromý sektor jsou vždy založeny na dobrovolném přístupu a ten je podle nás nedostačující, protože optimalizace soukromých zájmů může vést eh, podnikatelským případům, které nejsou udržitelné. Na jedné straně zde vidíme jisté pozitivní výsledky, tam se snažíme vybírat ty cíle, které nás zajímají, protože tam dosáhneme ziskovosti velmi rychle. Jiný věcí se zase vzdáváme, protože tam ta návratnost investice není taková, jakou bychom si představovali. Potřebujeme samozřejmě globální přístup, komplexní přístup na úrovni všech aktérů. Pro nás je důležité obchodovat, ale obchodovat tak, abychom respektovali člověka a planetu. Nemyslíme si, že je tomu tak vždycky. Musíme se podívat na fakta. Dnes lidé ve znevýhodněných regionech a čím dál více i u nás nemají právo na udržitelné životní podmínky kvůli celé řadě hospodářských mechanismů, které jsou v nerovnováze a vedou ke zcela nerovným situacím, nespravedlivé ceny, nekalá konkurence. Celá řada lidí, pracujících, zemědělců, řemeslníků na začátku řetězce má takové finanční, nebo tedy pracovní a životní podmínky, že je to nedůstojné, žijí pod Prahem chudoby. A hodně lidí, kteří na světě produkují potraviny, dokonce trpí hledem. Naše šetření, které provádíme už od roku 2010 svědčí o tom, že 62 těch nejbohatších lidí má takový majetek jako polovina světové populace, to znamená 3,5 miliardy lidí. To znamená, že 1% má více než 99%. A proto tady vycházíme z toho trade for all ty příčiny nesouvisí jenom s obchodními dohodami a s obchodem, ale obchod určitě může být důležitým nástrojem, jak vyrovnat tyto nerovnosti. Pro nás je důležité, aby obchodní dohody zaručily prostor, dali prostor politikám veřejného zájmu. Například eh, máme na mysli potravinovou politiku, abychom věděli, jak produkujeme produkty, které konzumujeme, jakou mají kvalitu, abychom vedli politiky, které ochrání základní práva, životní prostředí, klima, abychom měli také spravedlivější finanční politiku. Odhaduje se, že přes 7 tisíc miliard dolarů je ukryto někde v daňových rájích a to jsou peníze, které by se mohly využít k pokrokovým politikám. Myslíme si také, že nová obchodní politika by měla mít důležité atributy, jako například eh, zachovat výjimečné režimy, mimořádné režimy, aby ty nejméně pokročilé země, rozvinuté země mohly mít přístup k trhu, aby mohly dohnat to své spoždění. Musíme také smířit občany s institucemi, jak soukromými, tak veřejnými, to znamená nadnárodními společnostmi. Musíme učinit transparentními uh, rozhodovací mechanismy, to zde bylo také řečeno. Máme země, které mají efektivní soudní systém a tam je třeba především řešit eh, ty konflikty mezi veřejným a soukromým sektorem, mezi nadnárodními společnostmi. Tam to musí řešit soudy. Potom je také nutno mít eh, ve smlouvách eh, povinné klauzule, tam eh, je důležité, abychom to byli schopni obhájit eh, před soudem, vzhledem k tomu, jaký to bude mít dopad na lidi, na životní prostředí. Pro nás je ta odpověď relativně jednoduchá. Pokud chceme mít legitimitu, tak eh, musíme dělat to, co říkáme. A existuje celá řada rámců. COP21, o tom se teď bude diskutovat v Marrakeši, klimatické dohody, máme rámec pro základní práva, který existuje už eh, řadu let eh, a zároveň máme rámec eh, v podobě udržitelných cílů rozvoje. To je také skvělý rámec i pro působení soukromého sektoru, aby se trochu sladily ty rozvojové otázky, otázky udržitelného rozvoje. To by také mohlo dát větší legitimitu obchodu. Jako fair trade my jsme takovou eh, kapkou v moři, v oceánu obchodu, ale chceme tím dokázat, že jsme schopni nebo že je možné obchodovat na základě principů fair trade. Děkuji vám za pozornost. Merci beaucoup. Děkuji. A Dále pan Brenton eh, ze Světové banky. Na stránkách Světové banky jsem našel následující větu. Zvýšení obchodu je klíčem ke ukončení extrémní bídy. Děkuji, o tom přesně chci mluvit. Eh, já chci zopakovat to, co řekl kolega z IMF o, o hodnotách toho, co klademe na, nebo ten důraz, který klademe na parlamenty a roli, jakou hrají při zvyšování povědomí a podobně. Pro Světovou banku legitimita obchodu vyplývá z eh, role eh, při redukci bídy. My jsme nedávno vypracovali společnost zprávu světe o, o roli obchodu hmm, při redukci bídy. Když se podíváme na ten obrázek, tak to je hranice mezi Rwandou a Diasi. To je realita. 30 tisíc lidí přechází přes tuto hranici, většinou chudé ženy. To je realita obchodu. E, na druhé straně, vedle těch výzev, které máme v rozvinutých zemích, to jsou příležitosti e, pro velmi chudé lidi v rozvojovém světě e, my vždycky máme tady jednu graf, který jde nahoru a druhý dolů a tato prezentace není výjimkou, tady vizu, eh, to znározňuje to, o čem mluvíme. Na jedné straně nalevo máme rostoucí globalizaci, to je podíl globálních exportů na globálním HDP, který se strojnásobil za posledních 30 let. Druhá linie je průměrný příjem, který také roste. Ale napravo vidíte redukci globální bídy. Pro nás obchod se hrál klíčovou roli při omezování extrémní bídy. Na dalším slajdu vidíme nalevo máte jihovýchodní Asii a Čínu. Ten efekt, to jsou počty chudých v jihovýchodní Asii, jak téměř vymizel za, během jednoho života jedna miliarda lidí se vymanila z bídy, to už bylo řečeno. Na druhé straně ale máme tu výzvu. Velký počet lidí, kteří stále žije v eh, extrémní bídě, v eh, Jižní Asii stále, i když do roku 30, 2030 většina chudých eh, v Jižní Asii se z bídy vymaní. V podstatě v roce 2030 extrémní bída bude v Africe jenom. Bylo by tragédií, kdybychom zablokovali příležitosti, které měli chudí lidé v minulosti. To je trošku ta výzva. Jak umožníme globalizaci, aby ukončila extrémní bídu v těchto oblastech, kde stále je? Afrika je výzva, protože obchod v Africe narůstal za posledním desetiletí. A ne nemělo to žádný vliv na bídu. To ukazuje, že obchod samotný je klíčem, klíčovým motorem, ale negarantuje redukci bídy. K tomu se ještě vrátím. Další slide, prosím. Obchod. Mm, mm, mluvíme o roli obchodu při podpoře růstu, ale jsou další cesty, jak obchod může přispět k redukci bídy. Eh, sílení práv sen, globalizace, eh, eh, mm, k tomu zvýšila práva žen. Míra stabilita. To je Obchod může pomoci míru a stabilitě. My víme, že konflikt a nestabilita jsou hlavním motorem bídy a hlavním omezení redukce bídy. 90 chudých v roce 2030 bude žít v křeských státech. Pokud nebudeme řešit tuto eh, křehkost státních struktur, tak nevyřešíme extrémní bídu. Takže tady je řada cest, jak obchod ovlivňuje bídu. Nejenom díky růstu, ale pro zvyšování práv, stabilitu bezpotravinou bezpečnost a tak dále. Otevřenost obchodu je klíčem, ale samotná nestačí africké zkušenosti za posledních 15 let, dominance minerálu a podobně to demonstruje. Co tedy uděláme mm, zprávě VTO? Díváme se na výzvy pro chudé, které omezují jejich schopnost profitovat z obchodu. V rozvinutých zemí se musíme zamyslet nad těmi, kteří jsou dotčení globalizací, jak je možné je kompenzovat v rozvojových zemích musíme udělat to tež. Kdo je mm, negativně postižen globalizací a zvyšováním obchodu, kdo, komu jsou odpírány výhody globalizace a omezení, kterým čelíme. Zaměřujeme se na čtyři základní charakteristiky, které omezují schopnost lidí využívat obchodu. Většina lidí žije v eh, venkovských oblastech, takže eh, nejsou navázaní na standardní eh, cesty. Většina chudých žije a pracuje v neformálním sektoru, takže nemají přístup k financováním a k dalším eh, věcem, které jim by jim umožnily profitovat z obchodu. Většina chudých žije v konfliktních zemích. Pokud to nevyřešíme, tak nevyřešíme extrémní bídu. A na závěr, bída má především dopad na ženy a jsou omezení, která brání ženám využívat výhod obchodu a děl, e, provozovat obchodní činnost. No pro Světovou banku toto jsou výzvy, které musíme řešit, pokud obchod má ukončit extrémní bíru do roku 2030, což je naším cílem. Další slad. Co tady děláme? Jaké problémy je třeba řešit? Je tady stále agenda znižovat, snižovat náklady, tarify, neta, především netarifní bariéry a obrovská agenda v Africe, v Jižní Asii, mezi regiony a také ale mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi za, snižovat náklady, což by umožnilo obchod. Musíme zajistit, že v rámci jednotlivých zemí děláme všechno, co můžeme, aby výhody obchodu byly maximální, co se týče snižování bídy napojení na trhy, konektivita, zajištění eh, odpovídajících znalostí a dovedností, to je klíčové. Musíme se podívat také na rizika pro chudé a to neděláme dobře. Chudí, chudým lidem hrozí vysoká rizika a z toho důvodu nemohou využívat eh, výhod obchodu. Třeba drobní zemědělci. Ti by měli mohli využít eh, specializace na jednu konkrétní plodinu, ale riziko Eh, nějakých událostí, které by úplně eliminovaly jejich příjem v daný rok, znamená, že musí omezovat ta rizika. Takže je to neefektivní, nemohou se specializovat, ale vzhledem k rizikům neexistence sociální sítě a podobně je to racionální chování. Pokud tato rizika nevyřešíme, lidé se nebudou moci specializovat a profitovat z obchodu. Ale eh, velká role pro eh, Světovou banku je podívat se na prostředí základní infrastruktury, která je nutná pro participaci v globalizaci. Jeden příklad, to je zajímavé. Rwanda investovala hodně do školství. Nyní milion dětí ve Rwandě je v sekundárním mm, školství. školství. To je úspěch. Ale Rwanda generuje 60 tisíc pracovních míst pro ty děti, až dokončí vzdělání. Takže kde najdou pracovní místa? Obchod musí se hrát klíčovou roli. Migrace také bude hrát důležitou roli. My jsme o migraci moc nemluvili, ale to je taková sestra obchodu. To jsou tedy výzvy, kterým, kterým čelí rozvojové země, co se týče investic do vzdělání a otázka toho, jak zajistí pracovní místa pro ty vzdělané lidi. Potřebujeme lepší data pro monitoring dopadu obchodních dohod na chudé. Pokud chudí eh, lidé pracují především v neformálním sektoru, tak jsou mimo monitoringa data. Musíme dělat víc a můžeme, protože satelity, mobilní telefony, umožní eh, lepší monitoring. Do toho musíme investovat, abychom mohli monitorovat dopad EPA na mm, bídu a dolaďovat to. Na závěr se vrátím k tomu původnímu obrázku. To je ta výzva. Bylo by tragédií pro regiony jako DCR a Rwanda, Uganda, pokud by byl byla cesta zpět od otevřeného obchodního systému. Tito lidé by tím trpěli. Co děláme na těch hranicích? My zlepšujeme infrastrukturu, základní infrastruktura je velmi chabá. Eh, například, když eh, dopravujete obilí, tak tam není přístřeší, takže když to zmokne, tak se to zničí. Pak je tam problém, že tam nejsou toalety a podobně, že zlepšení základní infrastruktury je kritické. Jednodušší pravidla by byla transparentní, eh, eliminovat příležitosti vydírání a korupce, zlepšování agentur hraničních. Tady se mluvilo o příjmech a z korupci. My si myslíme, že hranice je klíčový bod, kde začít řešit korupci. Pokud nezvládnete korupci na hranicích, tak jak to dokážete ve zbytku země. Začnete na hranici, takže to znamená prospěch pro obchodníka, pak byste to mělo rozšířit. My v bance eh, mm, chceme zajistit, aby obchod v konečném důsledku vedl ke snížení bídy. Děkuji vám. Než předám slovo k svým kolegům, tak musím říct, že jsem trošku zmatený. Protože na jedné straně eh, my nemůžeme zavřít trhy, máme globalizaci. Bylo jasně, to řeč, řekla Aranča, je iluzí eh, myslet si, že můžeme uzavírat trh. Obchod je nutný, Eh, všichni panelisté víceméně řekli, ale že obchod funguje jenom, když jsou podmínky dobře nastavené. Vzdělání, distribuce mm, pro zisku, politika, souladu s jinou politikou, globalizační fond, Co se děje, když ty podmínky ale nejsou správně nastavené? Co dělat? Nešahat na obchod? Ale to nejde. Jak ovlivnit partnery, aby stanovili podmínky dobře? Tak, aby jiní lidé z toho měli prospěch z obchodu. To je asi mm, velká otázka pro všechny pan Fiane a pak Maria Vela. Evropská Děkuji. Můj příspěvek se necítí dnešní Evropy, ale spíše našich obchodních parlamentů bylo, partnerů bylo řečeno, že přístup k technologiemi v současném stavu eh, je možný jenom eh, díky posílenému obchodu. Několik příkladů, které jdou proti. V době vývoje počítačů jsem byl v Japonsku a tehdy. Tam to bylo absolutně uzavřené. Nebylo možné si dovést počítač zvenku. Japonské počítače byly v takovém stavu, že se vlastně s tím nedal pracovat. Během několika let tento protekcionismus eh, vedl k tomu, že Japonsko se dostalo na technologickou úroveň, jakou známe všichni dnes. Druhé, druhý příklad Německo po válce. My jsme neměli žádné dohody o volném obchodu, naštěstí v té době. A to je z mé oblasti. To byl rozvoj mobilních telefonů. To by bylo nemožné dosáhnout role, kterou se hrálo Německo v 90. letech a krátce poté, pokud by existovaly podobné dohody o volném obchodu. Ten trh byl fakticky nezákonem, ale vlastně izolovaný. To jsou příklady. Někdy je potřeba pro rozvoj průmyslu určité chrán, určitou ochranu trhu aby bylo možné dát k dohromady kapitál a vybudovat průmysl. Prosím, zohledněte to. Otevírání trhů, především rozvojových zemích, může blokovat rozvoj. Děkuji. Thanks very much. Um... Děkuji. Já jen zopakuji tu věc, kterou zde říkala Mary. Myslím si, že hodně lidi, lidí, kteří prý kritizují obchod, v podstatě jen kritizují obchodní politiku a to jsou dvě velmi odlišné věci. Já se na to podívám z hlediska Brexitu a z hlediska toho, co se stalo včera ve Spojených státech. Můj region ve Velké Británii je ekvivalent Pensylvánie, řekla bych. My máme obchodní přebytek, žijeme z vývozu, jsme jediný anglický region, který tradičně vyvážel více než dováží. A také my jsme měli hlasování, které nejvíce podporovalo Brexit. A teď máme ten paradox, který paralyzuje mezinárodní systém a potenciálně také EU. A to je mezi potřebou znovu regulovat naši ekonomiku a absolutním nedostatkem důvěry veřejnosti v tuto regulaci na mezinárodní úrovni. Naše ekonomika se posunula tak daleko za regulační rámec, je od něj zcela utržená. A já jsem byla trochu zaskočena vašimi prezentacemi, protože všechny byly zaměřeny na význam obchodu, ale vůbec se nezaměřovali na to, jak bychom mohli znovu získat legitimitu obchodní politiky a jak bychom mohli vybudovat eh, důvěru lidí. Třeba v mém regionu na severozápadě Anglie nebo v Pensylvánii nebo kdekoliv jinde, kde lidé mají pocit, eh, že jim globalizace nepři- nepřinesla stejný prospěch jako jinde. A to si myslím, že je klíčové. Ještě jeden bod. Když se podíváme na zkušenosti EU, tak slabina sociální dimenze obchodní politiky je právě zcela zásadní. Vy jste také říkal, že bychom neměli být regulačními misionáři, pokud jde o udržitelnost, ale jak můžeme vyvážit to, že všichni jsme globálně oddáni cílům udržitelného rozvoje a standardům ILO a Přesto v obchodní politice je všechno dobrovolné a nepovinné. A pokud se toto nenapraví, tak eh, když se podíváme na to, jak to vypadá s pro nadnárodní společnosti, investory a tak dále, tak tam je všechno naopak velmi povinné. Mě by zajímaly vaše názory především, eh, pokud jde o ten alternativní obchodní mandát. Děkuji. Omlouvám se. Tomu já nevěřím, ale dobrý pokus. A teď Inma. Děkuji, děkuji také všem panelistům za jejich eh, skvělá vystoupení. Mě by zajímalo, my tady hájíme inkluzivní obchodní politiku, tak do jaké míry můžeme dosáhnout eh, ekonomické politiky, která bude inkluzivní. Pokud eh, nebudeme vycházet z toho, že chceme vytvořit model růstu, který bude dělat nebo vytvářet stejné podmínky, tak se nám nebude dařit čelit těm výzvám, před nimi stojíme. Mě by zajímalo, zda existuje nějaká instituce, která by uvažovala o vztahu mezi obchodní a hospodářskou politikou abychom skutečně dosáhli inkluzivní globalizace, protože někdy mám pocit, že globalizace nám nastavuje zrcadlo. Nastavuje nám zrcadlo, kde vidíme slabiny a silné stránky různých skupin ve společnosti. A právě proto je možná obchodní politika takovým terčem, na kterou se soustředuje veškerá kritika, ale chybí zde konkurence, chybí zde kvalita institucí v různých státech, chybí zde inkluzivní politiky, a to už od začátku, školství, inovace a tak dále. Neanticipujeme budoucnost, abychom vždycky nepřišli pozdě. Pokud nebudeme očekávat od mezinárodní úrovně, abychom dosáhli spolupráce mezi všemi, pokud o to nebudeme usilovat, tak si myslím, že nebudeme schopni čelit výzvám globalizace, především strachu občanů z toho, že přijdou o svou životní úroveň, že se jim životní úroveň ještě zhorší, protože na to nebudou připraveni. Mě by zajímalo, zda by bylo možné na tom pracovat, nebo zda na tom už pracujete. Děkuji. Ještě jedna otázka z mé strany. To hnutí Fairtrade a tradiční obchod, to jsou v podstatě dvě různé cesty. Nebylo by hezké, kdybychom je sloučili, aby se fair trade stal čím dál větší součástí běžného obchodu. A jak můžeme tohoto spojení dosáhnout? A další dvě otázky z Twitteru, z naší skvělé Twitterové stěny. Jedna je v souhlasku, souhladu s tím, co se tady ptala Judy Darling. Myslíte si, že rozvojové kapitoly v obchodních dohodách jsou efektivní? A potom otázka k malým a středním podnikům. Jak dělat obchodní politiku tak, aby se podpořily příležitosti pro malé a střední podniky, především ty, které chtějí investovat do udržitelnosti? Pan Weiter. Thank you very much. That was a rather lengthy number of questions and all very pointed. Děkuji, to byl poměrně dlouhé kolo otázek, všechny velice konkrétní. Já mám pět minut tedy. Dovolte, abych začal otázkou um, kolegy z UKIP. Tady musím vysvětlit jednu věc. To je důvod, proč jsem to rozdělil mezi um, trade politics a trade policy to je samozřejmě ta antiglobalizace, trade politics, tady jsou velké eh, výrazné emoce, samozřejmě to vyplývá z skutečných reálných problémů nerovnosti. To ale není pro, mm, otázka obchodu, my, mm, to souvisí také s automatizací. Měli bychom mít program přizpůsobení automatizace, ano. Když mluvíte o softwaru, kde hodně pracovních míst zmizí, tak je lepší mít plán, nebo se vám to vrátí v příštích volbách. A to velmi ošklivě. Takže je tady nutnost chopit se příležitosti, uvědomit si, že obchod je příležitost pro společnost a musíme také si uvědomit, že současně je to redistribuční a může to zvyšovat nerovnost. Především pokud E, exponuje nefungování veřejné politiky. Například hledání e, výhod, kdy velké firmy mají všechny výhody z obchodu a nedostá, nepředávají spotřebitelům. To je běžná praxe v mm, rozvojových zemích, kde vš- jenom velké firmy mají ty výhody. E, takže to je důležité rozdělit. Důvod, proč jsem to tak rozdělil, je také, to, abych reagoval na to, co zmínil pan poslanec Lange. E, neuzavírat trhy, ale jenom pracovat, pokud jsou ty podmínky správné. Obchod funguje, ale pokud chcete, aby fungoval tak, e, způsobem, který by byl politicky udržitelný, a tak, aby všichni z toho měli prospěch, nejenom někteří, nejenom Eh, někteří na úkor ostatních, tak musíte mít plán, který musí být komplexnější mimo rámec obchodní politiky. Takže obchod, a celá řada panelistů o tom mluvila, 62% eh, kupční síly chudých Američanů závisí na otevřeném obchodu. 62%, což by znamenalo, že snaha zvyšovat tarify by Eh, byla nejregresivnějším eh, daňovým návrhem, jaký si dovedete představit. To je realita. Ale to neznamená, že můžeme sedět se založenýma rukama a neřešit, že někteří a někdy mnozí jsou postiženi, eh, poškozeni tím otevíráním. Ano, není to nic nového, to řekl pan Fianer, ale co je nové v moderním kontextu, je velice znepokojivá politická debata a politici na to musí reagovat, nesou odpovědnost. A stejně jako mezinárodní instituce. Ve Švédsku například nemáme um, překvapivé volby, ale v roce 89 jedna proběhla, týkala se celních cel. Um, a jeden důvod je, že um, ekonomika má e, nyní e, problémy. Takže otázka je, potřebujeme aktualizovat obchodní politiku? Ano, status quo je regrese. Musíme to aktualizovat z, z jeden ze společenských důvodů, že občané mají očekávání jiné, je, že výzvy se mění. E, přesouváme se směrem k, ke službám, přeshraniční data a podobně. tady musíme dělat lépe. Velmi citlivá otázka, jak vyvážit sociální dimenze, jak to spojit s udržitelným obchodem. Otevřený obchod je nedílnou součástí udržitelného rozvoje. Není rozpor proti obcho- mezi obchodem a udržitelnými rozvojovými cíly. To řekli všichni lídři minulý, minulé září. Takže ta, tato diskuse skončila, naštěstí. Bohužel ve volbách se to neprojevuje, ale co se týče mezinárodní doporučení, tak to je nepochybné. Obchod je nástrojem udržitelného rozvoje. Co se týče rovnováhy, ehm, tím, že se kladou mm, požadavky na rozvojové země, chci, abyste věnovali pozornost některým obavám rozvojových zemí. Mluví se o mezinárodních existujících úmluvách, e, jako úředník OSN e, na nich trvám, ale také je rezoluce o právo na rozvoj, právo, na regu, právo regulovat. Rozvojové země mají také právo regulovat. Nemají právo na sociální dumping, na prolamování mezinárodních úmluv, ale mají právo stanovit regulaci své společnosti. Proto dávejte pozor, nebuďte misionářem, protože jediný způsob, jak něco řešit, je spolupráce. To vyžaduje skromnost, schopnost poslouchat, než promluvíte. Musíme chápat mnoho rozvojových zemí, kteří se bojí požadavků bohatých zemích, kteří mají stále vyšší požadavky, věci, které oni nejsou schopni implementovat nebo připraveni. A to je taková skrytá agenda v těch zemích, protože jim brání v příchodu, e, v přístupu na trh, svůj, své trhy, kterým stále slibují. A to vede k bídě v rozvojových zemích. To musíte řešit, musíte to otevřeně řešit, musíte e, s nimi mluvit, musíte získat jejich důvěru, ne že jim, jim budete dávat lekce. Myslím, že jsou tady dvě základní změny eh, mm, diskusy, řekl eh, pan Bastia, začátku 20. století, v Británii, ve Francii. A jeden základní rozdíl je, že úroveň propojenosti našich ekonomik, všech obchodních systémů není taková, jaká byla. Tehdy se vyměňovaly svíčky a obilí. Dnes je to e, dodávky komponentů iPadu nebo služeb, které zajistí fungování tohoto iPadu. A tato propojenost, tu, tu propojenost musíme pochopit, pokud chceme reagovat na stejné argumenty, které souvisí se změnami socioekonomických e, otázek, z ekonomického pokrotevírání. Další základní rozdíl, a to mě znepokojuje, když slyším, že žijeme v post reálné společnosti, protože obchod je o faktech, ekonomika je o faktech. Nemůžeme to řešit tweety, musíme vysvětlovat, dávat fakta a čísla. To je pedagogika, politika. Způsob, jak e, vysvětlit občanům otevřené trhy, je vrátit se k základní politice, vysvětlování, co funguje, co nefunguje. A to, co nefunguje, tak tam musí být konkrétní řešení, nejenom tweety. Je snazší tweetovat, to, já to dělám pořád, je složitější poskytovat konkrétní řešení ve formě politik nebo finanční podpory programů a podobně. Za druhé, obchodní politika vytváří příležitosti, oni negarantují výsledky. Obchodní politika otevírá příležitosti firmám, podnikům, co je důležité. Tyto příležitosti jsou tak vypracovány, aby znamenaly maximální příležitost pro maximální počet aktérů. To je inkluzivní politika. Pro mě inkluzivní obchodní politika je citlivá vůči malým středním podnikům, která se zaměřuje na faktory, které ovlivňují malé a střední podniky, které jsou velmi citlivé na náklady. Takže prvky obchodní politiky, které souvisí s náklady, vlastně z definice budou nepřekonatelnou bariérou pro malé střední podniky. Například náklady na stěhování přes hranice. To je důležité, že VTO má dohodu o e, usnadění obchodu, regulační disparity pokud máte pět eh, obchodních dohod s pěti stranami a ty mají různé standardy na stejný produkt, tak je to nepřekonatelná bariéra pro malý podnik. Takže obchodní politiky musí vytvářet maximum příležitostí pro maximum aktérů. Obchodní politika ale negarantuje výsledky. A tady se dostáváme ke zbytku té agenty. Pro obchodní politiku, ten problém, který máte v Evropě, je, že obchodní politika je federální politika a že jádro politiky a solidarity je národní politika. E, a vy vlastně obchodní politiku necháváte v Bruselu, to je všechno v Brusel. A solidaritu dělají národní stát. Je znovu se to znovu vrátit zpátky. Pedagogika, konstrukce této, té obchodní politiky, Neznamená jí to rena, renacializovat, protože pokud renacializujete obchodní politiku, tak eh, a ta, eh, já jsem bývalá vyjednavačka eh, pro Evropu a to znamenalo, že všechny evropské země jako trh dávaly tu leverage vůči zemím eh, mm, je tedy se, se znovu hostit vlastně je komerční politiky. Evropské politik, evropská politika je také politika solidarity, jenom politika pro výzkum a vývoj. To je um, politika solidarit, solidární, která se dělá tady. A kdo pracuje skutečně ten úžasný pokrm západních hodnot, tak nám prostě nalíjí nějakou omáčku. A když máte omáčku na talíři, řeknete, ale to přece není pokrm, to je omáčka, ale je potřeba eh, tam, aby tam byly ještě brambory, maso, salát. No o to vzhledem k tomu, že jsem poslední, tak většina otázek už byla zodpovězena. Ochrana to není nový jev. V 80. letech, když jsem zahájil svou kariéru, tak eh, globalizace vypadala úplně jinak, ale hodně se diskutovalo o konkurenci ze zemí s nízkými příjmy, hodně se diskutovalo o kvótách a dobrovolných omezení vývozu textilu, oděvu a obuvy. Ale tehdy se mluvilo o Koreji, Tajvanu, Malajzii. Podívejte, kde jsou ty země teď. A kdybychom tehdy chránili, tak kde by ty země teď byly? Já si nemyslím, že Jižní Korea teď nějak eh, příliš ohrožuje pracovníky v Evropě. To si myslím, že je trošičku druhá strana globalizace kterou tolik nepropagujeme, a to, jak jsme přispěli k pokroku někde jinde. Kdybychom tehdy se chránili, jaká by byla situace tam teď. Já si myslím, že moje profese z hlediska legitimity obchodní politiky, role analýzy je velmi důležitá. Jsou zde problémy, jakým způsobem ekonomové prezentují a analyzují obchod a obchodní politiky. Oni se příliš zaměřovali právě na to velké číslo, pokud jde o výdělky, ale nedívali se tolik na procesy a dopad na lidi a tak dále. A já si myslím, že se na to musíme podívat, musíme se k tomu vrátit. Měli bychom přemýšlet o jiných věcech, jak měřit dopad eh, obchodních eh, dohod, eh, vytvářet pracovní skupiny, task force, které by se na to dívaly, jak pomoci těm postiženým, jak se přizpůsobit globalizaci a tak dále. Myslím si, že je to trošičku výzva, kterou by měli ekonomové řešit. Teď vidíme trošičku odklonu některých politiků, kteří říkají, že teď už nepotřebujeme analýzy. Já to si myslím, že ne, oni potřebují stejně kvalitní analýzu a na té kvalitě musíme pracovat. Potom eh, se zde tedy kritizovala obchodní politika, souvisí to také s politikou analýz, ale i zde má instituce kritizovala a kritizuje obchodní politiky tam, kde vidí, že podkopává rozvoj. My jsme přispěli k diskuzi kolem EPA, když se diskutovalo o pravidlech původu protože povaha těch pravidel původu se změnila a má dopady, které jsou poměrně restriktivní. To potom omezilo rozvoj. Omezilo to zaměstnanost eh, především žen v Africe. Takže musíme být velmi kritičtí, pokud jde o kvalitní analýzy. Na to se musíme zaměřit. Děkuji. Ze všeho nejdříve bych rád poděkoval panelistům s oběma, s obou panelů. Bylo to skvělé, měli jsme tady opravdu hezký obrázek současného stavu obchodní politiky nejen v Evropské unii, ale i z celosvětového hlediska, takže já za to děkuji. Myslím, že nám to dává spoustu práce na doma, tady ve výborech. A vypadá taky zjevné, že obchodní politika nespadla z nebe, že ji udělali lidé a je to volba, a lidé mohou změnit obchodní politiku. A proto se nad tím musíme zamyslet a vytýčit si priority správně. Jak říkal pan Reiter, SDGs jsou takovým kompasem. Jediná dohoda v tomto smyslu byla přijata všemi státy, OSN, takže to může být takový kompas. Takže ještě jednou děkuji. A jak říkal pan Winkler, pracujme společně. Děkuji.